colleagues, good morning. Let's start. Vážení kolegové, já vám přeji dobré ráno a pustíme se do práce. Přijím program eh, program považuji za přijatý, takže za druhé sdělení předsedy. Mám jich několik, ale řeknu je velmi rychle. Za prvé probíhající trialogy. Vypadá to, že jsme se začali konečně eh, posouvat vpřed, pokud jde o triology. Takže jaká je situace při eh, triologu o evropské statistice, který byl přerušen v únoru, jelikož mandát řeckého předsednictví už dával eh, další prostor k pokroku. Bude teď obnoven eh, v rámci italského předsednictví. Vyjednávání by mělo pokračovat 18. listopadu od 9 do 12. Novým zpravodajem je pan Hukpaje. A politické frakce potvrdili nebo renomenovali stínové zpravodaje následující EPP, paní Gal Pelc za ECR, pan Ozok, za ALDE paní Inetfeld, za GUE paní López, za Zelené pan Lamberts. Další trialog, LTIF, nařízení o evropských dlouhodobých investičních fondech. Začali jsme e, znovu a tady e, vyjednávat. Už proběhly dva trialogy v e, říjnu a 5. listopadu a musím říct, že jsme dosáhli docela dobrého pokroku. Další eh, proběhne 26. listopadu ve Štrasburku. Také bychom mohli dát ještě jedno zasedání v prosinci. Nicméně eh, do značné míry očekáváme, abych tak řekl, eh, Máme velká očekávání od eh, toho dialogu ve Štrasburku. Doufujeme tedy, že se nám podaří toto uzavřít do konce eh, roku. Pokud se podaří eh, vyřešit nedořešené politické otázky, vyjednávací tým je následující zpravodaj za EPP, Alain Lamasur, Jebekov za SAD, Said Kamal za ECR, Filip de Bakr za ALDE, Delika a Rodriguez Rubio Vázquez za GUNGL, Filip Lavert za zelené. A zatím nikdo z FDD. Další dialog k multilaterálním směrným poplatkům. Rana schválila obecný přístup 6. listopadu a teď je připravena vyjednávat. V červenci koordinátoři, koordinátoři Ekonu se rozhodli jednat podle pozice přijaté v Dubnu na plenárním zasedání. A trilog tedy eh, začne brzy. Ten první proběhne 19. listopadu odpoledne a druhý 4. prosince dopoledne. Vyjednávací tým je následující zpravodaj pan Pavlo Zabady, Ole Ludvigson za SAD, Sam Poterho za ECR, Sophie Hirtfeld za ALDE, McCarthy za GUE a pan Bas Eichhout za Zelené. A pan Barkovale za FDD. Potom další trialog, který proběhl včera, je směrnice proti praní špinových peněz a e, v souvislosti s nařízením o převodu prostředků. 4. a 10. listopadu proběhl eh, pro další kolo a tady eh, jednáme podle pravidla 55 společně s výborem Libe. Mandát eh, k technickým jednáním byl udělen pro určitá ustanovení. A nemusím tady probírat všechna ta témata. Samozřejmě projednávala se spousta věcí, ochrana údajů, prospěšné vlastnictví, posuzování rizik. A další eh, trialog proběhne v úterý 25. listopadu. I tady je zaznamenán určitý posun a věříme a doufáme, že eh, tento velice důležitý legislativní předpis budeme schopni brzy dokončit. A teď třetí bod na pořadu jednání. A, a sice naše a, každoměsíční posuzování prováděcích aktů a prováděcích opatření, což je, jak víte, hm, nový, nová stálice na pořadu našich jednání, kterou ukazujeme, že nám opravdu leží na srdci roz, eh, tedy eh, to, že ho dáme pozorně věnovat eh, se těmto opatřením a naplňovat tam institucionální a demokratické výsady, které máme. Pro dnešní debatu jsme si vybrali čtyři témata. Za prvé solventnost 2, to už bylo přijato, ten prováděcí akty potom dali prováděcí akty k um, ukazateli krytí likvidity pro uh, úvěrové instituce podle požadavku, uh, podle změnce o kapitálových, kapitalových požadavcích. Článek 89, to je třetí téma. A potom podle článku 80, 89 CRD 4 podávání zpráv podle jednotlivých zemích a potom prováděcí akt o příspěvcích podle směrnice o zdravých postupech a řešení krize bank e, jednotného mechanismu pro řešení krizí. Tento čtvrtý delegovaný akt e, má trochu e, složitější institucionální povahu. Je složen ze dvou elementů ten akt eh, už byl eh, přijat eh, komisí, ale domluvili jsme si tady takovou balíčkou strukturu a to prováděcí opatření ji zatím komise ehm, neschválila, nadcházející dnech ho má schválit a rada ji potom může upravit. Takže jsme se dohodli s radou, a doufejme také s komisí na postupu, podle kterého my budeme také projednávat eh, to přijetí a projednání eh, v debaty akty předtím, než bude eh, ty prováděcí akty, než budou rozhodnuty, než budou rozhodnuty ta prováděcí opatření, ke kterým my máme připomínkový, eh, k kterým můžeme vyvářet námitky. Každopádně bychom rádi poděkovali radě eh, za to, že je ochotná se s námi bavit o eh, těch dalších krocích pro hodnocení předpisu a, a byli bychom rádi, aby komise plně informovala parlament. V tomto ohledu nejsme zcela spokojeni. Jelikož e, velmi podstatné e, součástí debaty k prováděcím opatřením, které nebyly prostě formální, ale mm, věcné. A mělo to uh, velký uh, dopad na uh, rozdělení uh, prostředků uh, příspěvku do toho fondu. Tohle prostě nebylo eh, řádně rozšířeno ty informace. Parlament nebyl patřičně informován. Dostali jsme informace jinými cestami. Doufám, že už k tomu nedojde. Protože očekáváme eh, plnou spolupráci eh, komise při informování parlamentu o všech podstatných eh, parametrech tohoto aktu, který eh, souvisí eh, plně s aktem, kde my máme institucionální výsadu. Takže doufám, že se teď mechanismus výměny informací v téhle věci zlepší. A teď první věc, solventnost 2. Ano, k téhle věci. Ano, přesně k téhle poslední věci mám eh, prozbu k dalšímu postupu. Já jsem si myslel, že dnes eh, dopoledne eh, o tom povedeme debatu. Teď nechci k tomu dělat žádný příspěvek, ale mám prosbu k sekretariátu musíme eh, přeskoumat právní stránku z naší věci, jestli to, co komise eh, navrhuje, na radě se projednalo, ty od eh, kolony ohledně nařízení od BRD a SD, CD, jestli je to přípustné, jestli tady nemůžeme hovořit o, o druhé úrovni legislativy. Jestli nejdeme nad rámec toho té úrovně 1 eh, umožněné eh, eh, v BRD. Kolega Heckmark tvrdí, že to musí tak být. Já si myslím, že to tak není úplně dáno a byl bych rád, kdyby tohle ehm, právní služba přeskoumala. K tomu se vrátíme, až se k tomu dostaneme přímo na programu. Teď se budeme zabývat solventností 2. Náš zpravodaj musí odejít a proto předám slovo Katrin Styler, která je zpravodajkou. Děkuji vám, pane předsedo. Já v půl začnu předsedat trialogu, proto se omlouvám, že budu muset eh, za chvilku odejít. Jedná se o rozhodnutí z roku 2009. Měli jsme stín, zase stínových zpravodajů za minulého Štrasburku a zatím se odmítal eh, ten akt přenesené pravomoci a chtěli bychom mít e, nový návrh. Zítra chceme mít setkání e, s komisí a myslíme si, že to je důležité e, téma. Náš vyjednávací tým se zabývá technickou diskuzí. Jsou tu ještě určité otázky, které komise ještě potřebuje vyřešit. Já se omlouvám, že to je tak moc stručné, ale budu muset odejít za chviličku. Ale těším se na tu e, e, rozpravu a chci poděkovat především sekretariátu za vynikající spolupráci, protože jsme měli to usnesení a e, 12. první, e, to mi vyřešené, protože to je to období, do kdy se to musí zamítnout. A pokud bychom neměli žádné námitky, tak by to zašlo fungovat v dubnu příštího roku. Thank you. Now the first... Děkuji. První stínový zpravodaj za EPP z Prokabas. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl samozřejmě komise eh, poděkovat za dnešní výměnu názoru. Teď Tady máme eh, návrhy na eh, delegované právní akty pro Solvenci 2 k dispozici. My bychom bývali byli rádi, kdyby to přišlo dřív než v polovině října. Tyto eh, prováděcí akce eh, se musí eh, držet předloh a, Samozřejmě my budeme zkoumat jejich soulad s ostatními prováděcími akty. Tady je důležité především, a my to opakujeme neustále, zachovat zásadu přiměřenosti, v té, která v té směrnici byla i ještě potvrzena a v těch právních aktech musí být uplatněna jako pravidlo. Proto bych ještě jednou eh, požadoval po komisi, aby eh, se snažila o přiměřenost, zejména při spolupráci s EOPou na technických standardech a obecných zásadách. Uplatňujte tuto zásadu, prosím. Potom další důležitá věc, dlouhodobé investice, zejména v oblasti infrastruktury. Komise eh, tady se zavázala k přeskumu do roku 2018, ale už dnes bych vyzval komisi, aby eh, se pustila do dřívějšího, do předběžnějšího posouzení. Když se na to díváme eh, z politického hlediska, my tady máme požadavky ze všech eh, možných stran, aby bylo provedeno takové dřívější přeskoumání. Určitě se musíme snažit o mm, posouzení tématu soukromých investic pro Evropu. E, pojišťovací e, e, ústavy by tady měly být důležitou složkou. A samozřejmě infrastruktura musí být náležité přizpůsobená riziku, aby tady bylo diverzifikováno riziko, aby dlouhodobé investice opravdu mohly umožnit pokrok v našich v našem hospodářství. Samozřejmě nesmí to být dálnice, které vedou eh, nikam. Ta rizika musí být náležitě oceněna. Potom debata k eh, infrastrukturním investicím eh, s komisí a s IOPou. To si myslím, že by bylo velmi důležité. Možná, že bychom se měli dát cestou nějaké třídy aktiv v této oblasti a možná, že IOPA by tady mohla přijít s nějakou debatou mezi současnými stranami. Některé věci už tady do některých, na některých věcech už jsme byli v minulém období e, zapojeni Měli jsme tady dalekou, eh, daleko sáhnou eh, debatu o Solvenci 2 a já říkám, že Solvenci 2 musí být realitou a k prvnímu eh, lednu 2016 se musí začít uplatňovat. Děkuji. Thank you. Now for... Děkuji. Za ECR. Pan Sajetka, Kamal, ne? Nebo někdo jiný, kdo bude mluvit za ECR? Ashley Fox, eh, ale já ji tu nevidím za solventnost 2. Ještě je to někdo, kdo by chtěl mluvit, takže prozatím ne. Za Alde? Kdo bude mluvit za Alde? Za GUE? Pan Vegas, prosím. Eh, Ten sobre este, este pacote de Solvência 2, co se týče balíčku Solventnost 2, hlavním záměrem je vytvořit harmonizovaný trh s pojištěním. Já bych se chtěl zeptat na penzijní fondy, na to bych chtěl upozornit. Je tu eh, technický aspekt, který je zapotřebí řešit. Je tu několik eh, složitých eh, záležitostí, a stále ještě je zapotřebí se zabývat rizikem tím, že by se dala přednost kapitalizovaným fondům oproti jiným systémům. Jsou tu e, určité prvky, které zapotřebí ještě vyřešit ohledně e, pojišťovací společnosti. Například ve Spojených státech to vypadá tak, že lidé přišli o své celoživotní úspěry, e, když kolabovaly určité fondy. A my bychom měli takovýto problém vyřešit, ale zatím se to ještě neobjevilo v naší diskuzi. My jsme se vždy vraceli tomu, aby ten veřejný systém sociálního zabezpečení e, tam, kde je nějaká privilegovaná pozice, tak aby e, zabezpečení bylo ve prospěch e, pracovníků. protože tu jsou určité přísevky, které platí tito pracovníci, aby tedy mohli mít určité eh, slevy a eh, pak je zapotřebí eh, toto všechno zajistit patřičně za zelené svengy Gold. Well, uh, indeed, uh, we had a... My jsme dlouho diskutovali o solventnosti 2 a také o, im, o prováděcích opatřeních. Hlavní změnou od začátku diskuze, a teď připomenu některá témata, o kterých jsme hovořili už za minulého funkčního období, hlavní změnou tedy, k níž došlo a která také vytvářela ten vyjednávací proces za poslední měsíce, bylo, jak se vypořádat se sekuritizovanými produkty. Musím říct, že mám dotazy na komisi v této souvislosti Jenom abych stručně vysvětlil, o co oč jde. Na základě eh, sekuritizačních projektů 3B ten rizikový faktor byl faktor měře kalibrován a odhadnut v roce 2011 v říjnu a to bylo 20 A pak IOPA se měla zabývat tím, zda to kalibrování je správné a přišli tím, že sekuritizované produkty vysoké kvality eh, můžou mít kalibraci sníženou na 3, u 3B na 17 A pak se diskutovalo eh, eh, v ECFIN a to tlačilo na DG Markt na komisi a pak se to snížilo na 8,5 v návrhu v březnu 2014. A pak další tlak způsobil, že v červenci 2014 ten faktor byl až na 5 stažen dolů. A teď nám navrhujete další snížení až na 3%. Co to znamená? K téže věci dochází i u 3A, u 2A a 1A. V podstatě dochází k tomu, že rizikovost produktu nyní není řízena empirickým důkazem na, vnit- na mm, trhu, ale politickými cíly. A my víme, že to už se děje například u bankovní nařízení a u pojištění tam, co se, eh, tam kde se to týká vládních eh, dluhopisů. Stát na, uvádí, že to riziko neexistuje, protože jedná jako ekonomický aktor. A my teď vytváříme takovou druhou e, třídu sekuritizovaných produktů, kde to riziko je mnohem nižší, než co si myslí, oproti tomu, co si myslí trh. A stát to vidí tak, že to pětkrát lepší že ta situace je pětkrát lepší, než jaké je skutečně riziko. A já si myslím, že v tom nespočívá úloha státu. Úloha státu v regulování a v zajišťování je to, že pojištění musí mít dostatečný kapitál, aby mohlo plnit své eh, povinnosti. To musí plnit pojišťovací společnosti a, mm, a hodnocení rizika se neřídí rizikou eh, potenciálních stimulů, povídek. My se ale tady snažíme využít finanční nařízení tak, abychom podpořili hospodářský vývoj. A společně s tím, co říkal Balc, tak je, je důležité, aby e, se podporoval takto vývoj. Ale to ještě nedává politické oprávnění k tomu, aby se měnilo vážení rizika. Ale právě to komise udělala bez empirických důkazů. Já bych rád věděl, jakou studii máte. Kde máte studii, která dokazuje, že takto dramatické snížení v kapitálu v eh, pojišťovnických eh, podnicích je možná. Proč se tak silně snížily tato čísla oproti důkazům založených na důkladné studii IOPy? A to je důvod, proč jsme žádali, aby se o tom hlasovalo. Abychom se drželi patřičných lhůt a víte, víme, že jsme mluvili se spravodajkou, zítra budeme mít o tom e, diskuzi. Dlouho jsme žádali o takovéto zasedání a žádali jsme komisi, aby nám na to odpověděla, ale mohu jen varovat, že pokud dojde k ekonomickým problémům, tak uděláme opět novou, eh, nově tuto šibu, kterou udělali Spojené státy. V podstatě zavřeme oči před rizikem a v tomto případem hypotéky, se jedná tedy o hypotéky, nezajistíme, že ekonomičtí aktéři budou mít dostatečný kapitál, aby mohli čelit takovýmto rizikům. Ekonomický růst je důležitý, ano, udržitelný růst samozřejmě, ale není úlohou finančního regulátora, aby eh, kvůli tomu měnil eh, rizikovost. Nechceme vytvořit druhou eh, kategorii eh, dluhopisů, o které nikdo nebude pořádně vědět, jak, jak jsou vlastně rizikové. Já bych rád pod, hm, požádal kolegy, aby podpořili kritický pohled na toto zacházení se sekuritizovanými produkty. A tu tež diskuzi povedeme opět, až budeme hovořit o eh, PNCR. A já bych tedy rád věděl, kde má, kde má Evropská komise studii, která potvrzuje na základě empirických důkazů, že toto chování bylo správné. Děkuji, Svené. Hlásí se někdo v rámci přihlášení zvednutím ruky? Ano, Eliza Ferreira, máte slovo. Děkuji. Já bych chtěla vystoupit ne proto, abych se věnovala tomu obsahu jako předchozí kolegové, ale spíše bych chtěla výbor upozornit na to, že eh, je potřeba přizvat IOPu, aby šetřila a pohovořila o tom, jaké vytvoříme nástroje pro dlouhodobé investice protože zde byly určité dlouhodobé kompromisy v oblasti pojišťovnictví a tady toto je v kontrastu. Čili budeme potřebovat určitou bezpečnou dlouhodobou kategorii aktiv a je zřejmé, že musíme přizvat IOPu, aby navrhla určitou kalibraci a aby e, přizpůsobila ta obezřetnostní opatření, ty požadavky v rámci solventnosti 2. Tak, abychom mohli zajistit splnění dlouhodobých eh, investičních cílů Evropy. Čili to je to, co jsem tady chtěla říct, čím jsem se chtěla na vás obrátit a zeptat se, zda je zde schoda mezi jednotlivými politickými frakcemi, abychom se na IOPu obrátili. Děkuji. EPP, jestli to chápu dobře, také má podobnou připomínku. Čili dá se říci, že již tady máme většinu podporující tento návrh. Hlásí se někdo další? Dobrá, takže nyní dáme slovo komisi. Kde máme komisi? Tamhle sedí. A je to pan Klaus Wiedner. Je to tak, takže ano, máte slovo. Děkuji. Já možná dvě, tři obecné poznámky a potom bych zareagoval na těch několik otázek, které tady zazněly. Eh, jak víte, tady tento nástroj už tady máme dlouhou dobu. Poprvé je to jednotný harmonizovaný systém pravidel, který se týká těchto požadavků. A myslím, že to je jeden z nejlépe vyvážených systémů, který funguje na celém světě. Je to také něco, co uznávají třetí země. A třetí země nyní e, začaly již systém měnit tak, aby se přiblížil právě solventnosti dvě. Čili to je jistě dobrý, dobrý vývoj. A z toho, se musím, z toho musíme vycházet. Nyní tady je tady ten poslední krok, což jsou akty v prováděcí pravomoci. A je pochopitelné, že tady ty aktiv přenesené pravomoci musí být v souladu s tou legislativou na úrovni 1 a my musíme být co nejvíce transparentní. Od roku 2009 tady proběhla celá řada jednání, účastnili se jich experti členských států, sekretariat, celá řada neformálních kontaktů, eh, byly zasílány oficiální dopisy, všechno to jsme brali v potaz, čili snažili jsme se fungovat opravdu co nejvíce transparentně. Eh, ve finále myslím, že ten text, který máme, je nejlepší, jaký jsme mohli dostat. Alespoň tak to vidí komise. Nyní, pokud jde o ty hlavní eh, dvě problematiky. Jednak, ano, dlouhodobé investice, to je pochopitelně velmi důležitý cíl, ale eh, není tomu tak, že by ty investice měly jít na úkor dalších věcí. Právě proto jsme velice pešlivě zvažovali i ty návrhy z průmyslové sféry a proto jsme momentálně tam ještě neřeši, nedefinovali tu infrastrukturu. Protože neměli jsme pocit, že ta definice je taková, že bychom mohli vytvořit speciální kategorii aktiv. Nicméně jsme otevření a budeme se snažit to vytvořit co nejdříve, to bude možné a změnit náležitě aktiv přenesené pravomoci. Máme tady tedy ten rok 2016, to je důležité i pro mezinárodní kontext a také je to důležité pro podniky, eh, protože pro ně by to byla jinak plítvání penězi, kdyby to následně museli celé znovu měnit. Čili my dále provedeme přeskum, budeme se tím dále zabývat a pokusíme se to co nejvíce změnit, ale to datum zůstává 2016. Ano, sekuritizace je pravda, že jsme se obrátili na IOPu, že jsme chtěli, aby se tady zapojili, ale mm, je potřeba si uvědomit, že toto je opravdu veliký krok předu. Je to poprvé v rámci evropské legislativy, kdy tady bude definice eh, vysoce kvalitního zajištění. Ovšem ten problém u těch nedostatečně zajištěných hypoték v minulosti byl, že prostě ta sekuritizace nebyla prováděna náležitým způsobem. Nebyla tam žádná transparentnost a ti, kdo prováděli zajištění, neměli, nenesli žádná rizika, byli to v zásadě jenom nějací asistenti. Čili myslím, že právě proto je tak důležité, že v tomto textu nyní máme jasně tři kritéria vysoké kvality, které jasně ukazují, že musí být zajištěna vysoká transparentnost, musí být postupováno homogenním způsobem. A dle našeho názoru toto všechno jsou kritéria, která by měla zajistit, že by neměl vzniknout podobný problém s krizí. Zároveň se ale snažíme eh, také tady vycházet z jakéhosi makroekonomického kontextu, politiky Evropské centrální banky a eh, snažíme se to tedy nastavit tak, aby to bylo bezpečné a aby to se nijak nedotklo ochrany e, našich subjektů. Nicméně, eh, vy jste změnili tedy legislativu, aby eh, bylo zajištěno, že prostě to bude fungovat i do dalších let. A samozřejmě musí tady být také dozor nad ratingovými agentury. Čili toto všechno, když to vezmeme souhrně, myslím si, že máme tady možnost dosáhnout náležité kalibrace, ale pokud jde o tu sekuritizaci, tak je potřeba si uvědomit, že IOPA fungovala s těmi daty pocházejících z těch krizových let. Ovšem, ehm, ano, to chápeme, že sice s tím se pracuje, ale zároveň si musíme uvědomit, že mezi tím došlo k určitým regulatorním změnám a ehm, jeden z hlavních důvodů pro kalibraci je nyní takzvaný ten princip look-through, protože je potřeba si uvědomit, máme tady tady úvěry, ty úvěry se následně združují, dochází tedy k tomu půlování a potom tady máme teprve to riziko, které se řeší. A e, tady potom vzniká ta argumentace, jestli ta skupina těch úvěrů je rizikovější sama o sobě, než by byl jeden jedno, ten jednotlivý úvěr. A to je něco, z čeho musíme vycházet. Děkuji. Yes. Quickly, please. Ano, a prosím o velkou stručnost, říká pan předseda. Ano, budu velmi stručný. Já ale myslím, že jste neodpověděl na moji otázku. Vy jste tady obhájil tu definici pro vysoce kvalitní sekuritizaci, ale o to mi nešlo. Já nejsem proti definování zajištěných produktů, ty jistě mají svoji ekonomickou úlohu, ale já jsem se konkrétně ptal, jaké jsou empirické podklady pro to, že kalibrace byla seškrtnuta, o, e, seškrtnuta pětinásobně. A byl bych rád, kdybyste nám mohl ukázat ta empi- vaše empirická data, která zatím stojí. A vzhledem k tomu, že pravděpodobně taková data neexistují, tak bych rád alespoň pochopil, jak jste dospěli tady k těmto číslům, oproti, která jsou v rozporu s původními radami založenými na empirických datech IOPIS e, ledna 2014 komise. Chcete na to odpovědět? Ano. Tak já myslím, že některé relevantní věci k tomu už jsem zmínil. IOPA pracovala s daty pro krizové roky. Ale problém je, že když si k tomu vezmete další nástroje, jako třeba zajištěné dluhopisy, tak uvidíte, že během krizových let tam ty důkazy vycházejí úplně jinak než v tom celém období. Čili byly určité indikace, že tato data jsou nedostačující, abyste dosáhl širšího kontextu. Druhá věc, IOPA to udělala, využila ta data z té krizové doby v té době. Ale tam nebylo ještě to nařízení, které máme nyní. Čili to znamená, jsou tady teď tato pravidla e, týkající se ratingových agentur, které nyní dohlíží ESMA a práce s riziky a tak dále. A to jsou všechno změny toho rámce, které je potřeba nyní zohlednit. Čili IOPA eh, pracovala s určitými daty, ale nepracovala s tím širším kontextem. A potom ještě ten nejdůležitější argument je ten princip look-through, protože jakým způsobem někomu vysvětlíte, když diverzifikujete ta rizika, takže jenom vezmete takzvané ty seniorní skupiny, a, mm, protože to potom vznik, byste získali větší riziko, než když byste si vzali jenom jednotlivé úvěry, které se v tom skrývají. Čili to byla ta logika, to bylo to naše uvažování ale vy mi neodpovídáte, co ta data, odkud jste vzali ta data. Eh, samozřejmě, když si vezmete ten časový rámec, když vyjmete ty krizové roky, tak jistě vždycky získáte lepší data. Ale jaké je opravdu to zdůvodnění, proč pro 3B máte 3%? So take it from the other angle. Tak podívejme se na to z jiného pohledu. Je tady kalibrace pro úvěry 3%. To je akceptováno. A teď jediná otázka je, když zajistíte ten stejný úvěr a následně se vezmete jenom ty eh, seniorní skupiny, tak můžete říct, dobrá, protože je to zajištěno, tak znamená to, že ta kalibrace nutně musí být mnohem vyšší? To přece ekonomicky nedává smysl. Když ratingová agentura říká, že to je 3B a vy to bude, tu kalibraci nastavíte z těch původních 20% na 3%, eh, oproti rizikovému vyhodnocení ratingové agentury, tak vy fungujete jako ratingová agentura. Ale to přece není úlohou, eh, vaší úlohou. Dobře, čili je mi to jasné, žádná data nejsou. Komise, chcete k tomu něco dodat? Já bych chtěl jenom říci, že my ne, si nehrajeme na ratingovou agenturu, my se díváme na to, co eh, se skrývá za tou větší skupinou. A když si myslíme, že tady ty jednotlivé položky, že jim odpovídají 3%, myslíme si, že to je potom dobré i pro tu větší skupinu těch produktů. Já myslím, že eh, tyto věci jsou zcela jasné, říká pan předseda, takže myslím, že tento bod, tuto rozpravu bychom mohli ukončit. Chtěl bych připomenout, že eh, pokud jde o návrh ze strany zelených, tak musíme zahájit naší interní postup, eh, který by mohl proběhnout na prosincové plenárce. Pokud tam bude většina, tak to bude v pořádku, ale pochopitelně máme prostě postupy, podle kterých pracujeme. Potom bych chtěla ještě říci komisi, eh, že eh, beru na vědomí to, co jste řekli a také to, co tady řekly dvě eh, relevantní politické frakce, pokud jde o přeskoumávání té infrastruktury, té kategorie aktiv, tak pokud byste souhlasili, můžeme požádat IOPu, aby toto začala řešit. Je to v pořádku? Ano, já myslím, že IOPA už se nabídla, že na tom bude pracovat a my jsme to podpořili, takže my s tím nemáme problém. Dobře, děkuji vám. Pojďme dále. Máme tady druhý bod a to je ukazatel krytí likvidity a pákový poměr. Zde bych dal uh, slovo a máme tedy, je to již přijatý akt, který byl přijat v říjnu a dávám slovo panu zpravodaji Otmaru Karasovi. Pane eh, eh, předsedo, milé kolegyně a kolegové, já začnu eh, s krytím likvidity a spa, spíš pákovým poměrem a s úrovní zadlužení, protože tam je to jednodušší. Já si myslím, že tady nejsou přímé námitky, ale spíš obsahová otázka šablony pro podávání zpráv připraví La EPA jenom až na rok 2015. Já si myslím, že panuje určitá nejistota ohledně toho, podle jakých šablon by měly vzniknout ty zprávy podle prvního, k prvního kvartálu, protože je to velice eh, intenzivně eh, časově náročné tohle to vyplňovat. Vede eh, komise debatu s EPOU, e kdy budou ty nové šablony zveřejněny. A nebo jestli se chci zeptat, jestli ty, eh, eh, ta hlášení eh, pro rok 2015, pro první čtvrtletí, se nebudou moci dělat ještě podle starých šablon. Potom ta druhá otázka, a to je minimální kvóda likvidity. Já doufám, že konečně začíná být jasněji, nebo doufám, že teď začíná být konečně jasněji ohledně nezbytné likvidity. Ovšem my jsme se už eh, dotkli několik otázek, eh, ke kterých eh, bych byl rád, aby se komise vyjádřila. Za prvé, jsou tady různé definice k malým a středním podnikům v, delega- v um, prováděcím aktu a v prováděcím opatření. U vkladů soukromých klientů jsou tady různé legislativní texty zejména pokud jde o e, závazky vůči e, mm, právnickým osobám a e, vůči fyzickým osobám. A moje otázka je, jestli fyzické osoby jsou v příslušném ustanovení vyňaty záměrně, nebo jestli to bylo omylem. Potom článek 418.4. Tam je řečeno, že správnost vyučtování musí být posouzena externím eh, kontrolorem. V delegovaném, eh, v prováděcím aktu už eh, tento bod není, podle kterého textu mají teď tedy banky postupovat. Znamená to omezení kontrolního mechanismu bankovního sektoru zadními vrátky. Každé snížení kontroly ze strany parlamentu nebude schváleno parlamentem. Tedy nebude parlamentem schváleno. Potom za čtvrté. Co chce komise dělat s těmito e, textovými e, rozdíly? Plánuje nějaké korigendum, Jaké právní e, texty jsou tedy platné podle komise, když se úroveň 1 a úroveň 2 liší? My nepře, nepřipustíme, nestrpíme žádné obcházení zákonodárce, takovými eh, zadními dvířky a proto je nezbytné eh, tyto rozpory objasnit. Děkuji. A teď dám eh, stín, slovo prvnímu stínovému zpravodaji za SAD, panu Bulmanovi. velice eh, eh, rychle eh, poblahopřeji Otmarovi k tomu správnému posouzení, rychlému posouzení tohoto už provedeného v legislativního předpisu a čeká, a jsem zvědavý na to, co nám komise k tomu řekne. Děkuji za ECR. Kamal tady není. Je tu někdo jiný za ECR? Místo Kamala ne tak Michal Tojer eh, za... Vidím, vidím vás. Eh, za Alde si vezmete slovo? Dobrá, za Angue Vegas. Portanto, nós, eh, eu fico sempre eh, um pouco perplexo, porque eu venho de, do meio académico, eu dou aulas de economia. Já jsem eh, já teď trochu tím překvapen, pocházím z akademického světa. A učíme studenty, že rizika likvidity se zakládají na Eh, cenách. My se snažíme regulovat eh, realitu, která je velice složitá. Svět je složitý, ale přesto se snažíme hodnotit riziko a hodnotit eh, likviditu v tomto nesmírně složitém systému. Těžko se hodnotí a je zapotřebí ehm, mít o tom představu, přitom eh, se jedná mm, dosti o arbitrární eh, eh, poměry, ten scénář, který se používá pro finanční toky a hovoří o, li, likvid, o ukazateli krytí likvidity. My se snažíme tedy regulovat něco, co je nesmírně složité, než jak to vy... a víc je to složité, než jak se to zdá. Co přináší určitá eh, rizika, měli bychom přemýšlet o tom, co se dělo v minulosti a také to zhodnotit. A tato eh, pravidla musí být užitečná pro realitu a mají vést k určitému tržnímu chování, Eh, protože v podstatě trh vládne eh, tomuto světu a eh, mohou to být problémy s krytím likvidity Operátoři se na to mohou dívat někdy poněkud krátkozrace nebo se mohou zaměřovat jen na krátkodobý horizont. Pak je tu otázka také daňových eh, rájů. A to všechno nás vede k silným eh, pochybnostem o eh, schopnostech jakékoliv legislativy v této oblasti. Děkuji. Zelení, přejete si promluvit? Sven Giegold. Ano, děkuji. K této věci já mám jednu klíčovou otázku. Eh, co chápeme ve smyslu směrnice nebo nařízení jako cituji článek 416.2, když jediný tento produkt má být chápan jako vysoce likvidní, pokud se prokáže, že má nejvyšší úvěrovou hodnotu, tak jak je to stanoveno eh, Evropský, eh, Evropským bankovním orgánem. Takže EBA musí stanovit, co má být takto chápáno a Oni ve své zprávě, která měla být předložena na konci roku 2013, dopo- nedoporučovali, aby kryté eh, dluhopisy nebo eh, nějaké spotřebitelské úvěry nebo úvěry pro malé střední podniky eh, byly součástí. Co je pak žádáno od doporučení EBY, co je pak požadováno od, eh, mm, od zákonodárců. Jak se zdá, tak tady opět víte něco líp než eh, ostatní. Já se ptám komise, proč se neřídila tím, co stanovila EBA, tak jak to bylo podle právních norem předpokládáno a také bych chtěl vědět, zda toto odpovídá Bazileji, protože Bazilej 3 jasně doporučila, aby se toto omezilo na vládní dluhy a na expozici eh, vládních eh, prostředků. Takže eh, bych se opět chtěl požádat, bych chtěl vás požádat, že se zdá, že opět tedy tomu rozumíte víc než Eba a nebo než Bazilej. Prosím, můžete mi na to odpovědět? Thank you. Děkuji. EFDD to myslím nevidím. Nikdo se dál nehlásí. Předám slovo komisi. Pan Jan Bohan. Good morning. Thank you for... Dobré ráno, děkuji za tuto příležitost odpovědět na otázku. Budu se zabývat především tedy účelem eh, tohoto aktu v přenesené pravomoci. Rád bych připomněl, že krize poukázala celou řadu nedostatků v našem potenciálním rámci. Jednotná eh, bankovní eh, pravidla ukázala, že tu je tato expozice a neměli jsme na to patřičná opatření. A proto regulátoři a legislátoři se museli zabývat regulací likvidity a jak e, poslanci o tom hovoří, je to skutečně velice komplexní oblast, ve které musíme postupovat velmi obezřetně. A je zapotřebí postupovat na základě dobrých zkušeností, kvalitní zkušeností. Potřebujeme ale vyřešit ten nedostatek, zásadní nedostatek v našem rámci Eh, tak abychom eh, mohli přemostit nebezpečná místa v bankovní legislativě v Evropské unii. Eh, díky Bazilej tedy máme tuto možnost, díky doporučení a analýze EBI máme dobrý základ k tomu, abychom toto mohli vyřešit a věříme, že tento akt přinesen pravomoci to Ehm, vyřeší, že dostane tu analýzu EBA a ehm, myšlenky eh, Bazileje o krok dál. Eh, k panu Kikoldovi, eh, proč? Tento akt přinesené pravomoci, tak jak se vynořil tedy ve službách komise, se odchyluje od dohody Bazileje a doporučení EBY. My tu práci chápeme jako výchozí bod. Chápeme doporučení a analýzu EBA jako výchozí bod pro práci služeb komise a chceme na nich věrně stavět dále. Abych rád zdůraznil, že technická analýza vybudovaná EBou ukázala, že kryté dluhopisy jsou velice likvidní eh, a mají mnohem více likvidity než státní dluh v některých eh, aspektech. A a empirická analýza ukazuje, že eh, kryté dluhopisy si zasluhují lepší zacházení, než jaké jim bylo poskytnuto v analýze EBI. Podobný závěr eh, souvisí i s některými aspekty sekuritizace. Víme, že Bazilej, bazilická dohoda a doporučení navrhují Eh, pozitivní zacházení v, těch, v této oblasti a sekuritizované dluhopisy eh, fungují velice eh, dobře a vzhledem k té úvaze, která se rodí na základě sekuritizace a podpory sekuritizace jako alternativy pro podporu reálné ekonomiky, Eh, tak by bylo dobré mít eh, jakési uznání sekuritizace v tom aktu přinesené pravomoci, pravomoci a abychom šli trochu dál v určitých aspektech, než eh, co umožňují jen obezřetnostní opatření dohody Bazilej a doporučení EBA. Takže se zde jedná o trochu příznivější zacházení s pokrytými dluhopisy. A také bychom měli uznat e, například u e, spořitelen a u e, podobných ústavů, uznat určité kvality těchto produktů. Dohoda eh, z Bazileje byla dezignována a kalibrována na malou skupinu eh, mezinárodně aktivních banek a konsolidovaně by měla být aplikována mm, na trhy, které prokázaly svou likviditu ve veškerých eh, polech působnosti bazilejské dohody. A e, proto tedy e, podle nás, tak jak se na to dívala komise, e, spíš než abychom omezovali jenom likviditu, tak bychom neuznali, že některé sekuritizované prvky, některé kryté dluhopisy zaslouží lepší zacházení a proto jsme chtěli aby eh, tedy samozřejmě se plnila, eh, plnily základní podmínky, ale aby zde byla tato možnost. Takže to byly ty úvahy, které nás vedly k našemu celkovému postoji při těch adaptacích a změnách, eh, abychom uznali specifické rysy. A ještě k tomu, co řekl pan zpravodaj, já bych rád vás ujistil, že přinesené pravomoci neumožňuje Eh, změny eh, těch ustanovení na úrovni 1. Tam jsou povinnosti kapitálových požadavků eh, v onom nařízení a to nadále platí. Akt přenesené pravomoci jen přenáší formu a obsah požadavku na krytí likvidity aktualizovaným způsobem na základě té práce, která byla vykonána na mezinárodní úrovni a na základě doporučení EBA. Takže ten akt přinesené pravomoci je taková vrstva eh, eh, navíc pokrývající CRR o likviditě, eh, výkaznictví o likviditě, a vychází další práce, takže vůbec neruší povinnosti tak, jak byly stanoveny ustanovením eh, CRR o likviditě. Už jenom ohledně eh, výkaznictví eh, o likviditě. My bychom chtěli jednotný integrovaný typ těchto eh, dokumentů, těchto formulářů, eh, kde budou jasně stanoveny eh, požadavky a nutné prvky těchto výkazů. To samozřejmě musí být přiloženo do aktu přenesené pravomoci. A my se snažíme připravit tyto zprávy, které snad budou hotové tedy v dubnu příštího roku, a rádi bychom umožnili šest měsíců e, dohledovým orgánům a institucím, aby e, se mohli připravit na užívání e, těchto výkazů a z toho tedy vychází také platnost 1. října 2015 má začít platit tento akt přenesené pravomoci okrytí likvidity aby se všichni mohli řádně připravit na plnění tohoto legislativního aktu. Byl bych eh, rád se zabýval ještě dalšími konkrétními otázkami, pokud je budete mít a můžeme o ní diskutovat. Děkuji. Myslím, že můžu předat slovo zpátky zpravodaji, který, který nemá dalších eh, komentářů. A jak víte, eh, parlament a ráda může zamítnout toto do e, tří měsíců, to je 12. ledna 2015. Mm, to je sobota, ale vnitřní lhůtu pro e, výhrady máme do zítřka, to je 12. listopadu, takže zatím žádné výhrady nebyly přijaty sekretariátem, nebyly doručeny. Myslím tedy, že můžeme přejít k dalšímu bodu na pořadu jednání. A jenom bych rád ještě eh, něco poznamenal k jedné věci, o které hovořila komise. My jako Evropský parlament eh, samozřejmě eh, chápeme, že Bazilej není legislativní orgán. Naší demokratickou úlohou je hodnotit a patřičně implementovat doporučení mm, na základě demokratického mandátu. Bod 3, tak to jsou podávání zpráv jednotlivých zemí. To není akt přenesené pravomoci, ale je to zpráva přijatá komisí 30. října o ekonomických dopadech podávání zpráv podle jednotlivých zemí. Podle CRD 4 eh, a také na základě iniciativy parlamentu. A úkolem komise v této zprávě je kontrolovat a hodnotit, zda Tyto zprávy z jednotlivých členských států by měly negativní dopad, neboli zda je zapotřebí eh, provést nějakou legislativní iniciativu, ale mm, není tomu tak. Při posouzení zprávy komise předáme slovo našemu zpravodaji a nejdříve komisi, aby mohla prezentovat eh, své závěry. Prosím za komisi. Děkuji. Bohužel můj nadřízený má spoždění, protože je na jiném výboru, ale pokusím se ho zastoupit v jeho nepřítomnosti. Přenesu vám stručné shrnutí Eh, zjištění komise v souvislosti s podáváním zpráv podle jednotlivých zemí podle článku 89 CRD 4. Jak víte, článek 89 CRD 4 vyžaduje, aby instituce podávaly zprávy o celé řadě položek, a to podle jednotlivých zemí. A teď vidím bohužel, že eh, ta prezentace nefunguje, říká paní řečnice. Každopádně budu pokračovat. Takže článek 89 eh, vyžaduje, aby byly podávány zprávy o ziscích, zdanění zisku a o obdržených veřejných dotacích podle jednotlivých zemí. Naše zpráva byla založena na článku 89.3 CRD 4 kde se požaduje, aby komise provedla všeobecné vyhodnocení potenciálních negativních dopadů CBCR. Přičemž musíme podávat zprávy spoluzákonodárcům do 31. prosince 2014 a my jsme to o něco urychlili, aby to bylo dokončeno ještě během předchozí komise. Cílem našeho vyhodnocení bylo posoudit, zda jsou nějaké výrazné negativní ekonomické dopady. Pokud bychom takové dopady zjistili, museli bychom zvážit eh, odsunutí závazků a případně také jejich pozměnění. Jak víte, tento článek zatím ještě není plně v platnosti. V zásadě to bylo něco, co jsme udělali s jakýmsi předstihem. Provedli jsme analýzu pohledů zainteresovaných subjektů, které byly získány prostředním průzkumu mezi zainteresovanými subjekty, veřejnými konzultacemi a také událostmi zaměřenými na kontaktování veřejnosti. Rovněž byla provedena ekonometrická analýza, která eh, měřila účinky tady mm, těchto vylepšených informací, které jsou zveřejňovány, to znamená třeba náklady kapitálu a podobně. Rovněž jsme také prováděli eh, přeskum tzv. důvěrných informací. Pokud je o naše zjištění, celkové zjištění je v tom smyslu, že zde nejsou žádné výrazné negativní ekonomické dopady. Eh, byly tady určité dopady, ale jak říkám, Dělali jsme to s předstihem, je to něco, co jsme dělali s předstihem, čili e, závěry zatím jsou velice předběžné. Pozitivní dopady tedy byly vyhodnoceny v oblasti transparentnosti a povinnosti odpovídat se. Pokud jde o zpětnou vazbu ze strany zainteresovaných subjektů, tak e, jak jsme předpokládali, Investoři by měli možnost činit lépe podložená investiční rozhodnutí a banky by měly více odpovědnosti. CBCR by tímto vedlo k lepšímu řízení rizik prostřednictvím reportujících institucí a rovněž eh, by to mohlo přitáhnout lépe investory a zákazníky, kteří si váží transparentnosti. Pokud je o tu provedenou ekonometrickou analýzu, tak eh, zde se ukázalo, že vylepšené postupy poskytování informací, což je ten hlavní cíl CBCR, by přineslo celou řadu kladných výstupů. Jednak snížení eh, nákladu na vlastní kapitál, dále také eh, snížení možnosti toho, aby instituce, které podávají zprávy, nějakým způsobem zastíraly svoji skutečnou situaci. Oproti tomu odpůrci nebo ti, kdo mají pochybnosti o CBCR, eh, hlavně hovořili o riziku v souvislosti s tím, jak veřejnost možná špatně pochopí ta data. A také se hovořilo o zvýšené administrativní zátěži. Celkově eh, zjištění bylo v tom smyslu, že eh, pokud jde o transparentnost, tak asi by bylo vhodné ještě dostat lepší pokyny k přesným obsahům toho, o čem mají být podávány zprávy. Děkuji. Děkuji a nyní bych dal slovo panu zpravodaji a to je pan Karas, prosím. Pane předsedo, na jednu stranu eh, eh, tady transparentnost v daňových otázkách byla posílena eh, a je požadována po občanech. A tady tímto opatřením se má také posilovat důvěra v bankovní sektor. A nicméně tady jsou tady dvě oblasti, o kterých chci hovořit. Ve zprávě se zmiňuje, že eh, různé eh, strany potřebují eh, podporu ohledně detailního obsahu těch jednotlivých součástí zprávy. To je velmi vágně sformulováno. Je takováhle dodatečná podpora a v té zprávě někde přislíbena? Bude to vůbec možné pokud ano, a jak by to mohlo vypadat? Za druhé, Řada bank a stále více z nich funguje napříč nebo přes hranice v EU, ale musí se musí zveřejňovat i to tež v e, každé zemi. Ovšem děje se to podle různých šablon. To si myslím, že e, nedává smysl. Jednotná šablona by umožnila snažší srovnatelnost. Už teď máme příliš mnoho rozdílů mezi členskými státy a i když jsou, tak, eh, tento, eh, tak se chci zeptat, jestli komise eh, zvažuje za podpory EPA postarat se o jednotnou šablonu a také o zjednodušení a lepší srovnatelnost. A pokud je o vaši předběžnou poznámku. Chtěl bych eh, podpořit, eh, chtěl bych stanovit, že v Bazilii se nepíše legislativa. A to se musíme připomínat. Koordinace zástupců členských států EU v bazilijském výboru eh, by měla probíhat posilnějším způsobem. V bazilijském výboru se vytváří předloha pro Evropský parlament eh, za působení členských států. A tady eh, přichází eh, úloha pro koordinační funkci Evropské komise. komise. Tam musí koordinovat členské státy při postupu v bazilickém výboru. My patříme, jsme zapojeni do toho bazilického procesu a my tady ale nejsme jako korektoři eh, po eh, schválení v Bazilii. To si musíme pamatovat. Děkuji. Z tohoto důvodu náš výbor teď eh, zahájí podávání zpráv o, komise, o působení komise na těchto mezinárodních fórech a o demokratickém rozměru tohoto mandátu, protože my si myslím, že to je naprosto podstatná věc. Pan Udo Bulman za SAD. Já bych podpořil Otmara v těchto závěrech. A tak bych poděkoval komisi za tuto zprávu a zejména blahopřeji k tomu, že jste si vybrali PricewaterhouseCoopers co by eh, v ní externího dodavatele a partnera pro tuto analýzu. Teď už eh, eh, víme, že tihle lidé také vlastně udělali ta lusemburská odhadlení. A my si myslíme, že víme velice dobře, znají ta témata a dobře znají politické rozměry toho podávání zpráv po jednotlivých zemích. Také bych zdůraznil, eh, pokud mohu eh, citovat to, co je v tom mm, mém schrnutí výsledku kulatého stolu a Price Coopers tam eh, docela jistě to potvrdil. I když teď je o to poměrně nízký zájem, zájem zvyšuje se. Ano, já mám taky takové dojem, takový dojem. Zájem se bude zvyšovat o ty zprávy pro jednotlivé země. A já si myslím, že tohle je velice vhodný nástroj. A tenhle výbor, myslím, velice správně trvá při vyjednávání s komisí a zejména s eh, radou, které se nezamlouvala ta myšlenka podávání zpráv po jednotlivých zemích. na v nové legislativní úpravě. Potom poslední věc. Zainteresované strany z řad veřejnosti. Už teď vidíme, že zprávy z jednotlivých zemí budou prospěšné a měly by se rozšířit na všechny nadnárodní podniky. Nejenom na finanční sektor. Na to čekáme. A e, to je ponaučení z těchto týdnů. Rád bych vyzval komisi, aby co nejdříve přišla s příslušným návrhem. Děkuji. Za ECR? Nikdo? Za ALDE? Taky ne. Za GUE? Pan Viegas? Em relação às conclusões deste estudo, penso que... ohledně závěrů této studie. Myslím, že dosti jasné, že to byl nedostatek transparentnosti v Evropě. Není překvapivé, že se na finančních trzích ukázal negativní dopad. Nyní si myslím, že se příliš mnoho zaměřujeme na normální scénáře, ve kterých instituce bankovního systému pracují normálně. Jako bychom ignorovali problém. Protože krize vznikla z toho, že věci nešly normálně. A, a pak to bylo stínové bankovnictví a, bank, a, bankovní ráje. A to jsou věci, na které bychom se měli zaměřit. Tyto ekonometrické studie ukazují e, všechno e, možné, mohou vypadat pozitivně, ale v tomto kontextu jsou skutečně redundantní. Děkuji. Zelení. Děkuji komise a také PricewaterhouseCooperovi za e, to, jak vykonali tuto vynikající práci v Evropě. Já jsem byl skeptický ohledně toho, jaké firmě to bylo přišknuto, tedy PricewaterhouseCoopers, ale to, to schrnutí, které v podstatě eh, uveřejňujete, ukazuje mm, mm, vyvážený přístup. Od příštího roku v Evropě tedy budeme mít údaje pro všechny členské státy jednotlivě u všech bank, což je důležité. My už několikrát v parlamentu eh, jsme hovořili o tom, zase má rozliš, ještě na víc sektorů, jak o tom hovořil Udo. Já mám teď několik otázek na komisi. Pokud tyto výhody získání větší transparentnosti, jak to zdůrazňují také účastníci trhu, a také jak to zdůrazňuje vaše hodnocení, jestli to tedy platí pro banky, co to znamená pro další sektory. Neboli bude nyní komise na základě tohoto návrhu postupovat dál a předloží návrhy pro další sektory. Většina argumentů, které zaznívají, by se mohla také vztahovat na další sektory. A za druhé, co chcete udělat s údají za rok 2014? které jste mm, obdrželi. Už máte tedy na základě důvěrnosti tyto údaje a komise má v úmyslu eh, se eh, zeptat, zda eh, bude umožněna uveřejnění těchto údajů. To by také pomohlo k navýšení transparentnosti. Také se chci zeptat, kdy budou poprvé uveřejněna tato data. Kdy tedy můžeme očekávat, že ty údaje z bankovního sektoru pro každou zemi budou k dispozici? Děkuji. FDD chce něco podotknout? Přijdeme tedy k dalšímu bodu. Je jasné, že žádný legislativní návrh Eh, nebudeme k tomuto podávat. Mohla by komise jenom stručně odpovědět? Ano, ale skutečně bychom měli popojit dál. Jenom minutku nebo dvě může komise odpovědět. Děkuji. Možná jen opravdu velmi stručně. Budu odpovídat v obračném pořadí. Takže ta poslední otázka kdy bude k dispozici další sada údajů. Myslím, že to bude až druhé pololetí 2015. Povinnost je do ledna 2015, takže od druhé poloviny by to mělo být dispozici. Ohledně eh, rozšíření eh, CDSR eh, na další sektory, tak to je určitě věc, kterou se budeme zabývat. a bereme to eh, na vědomí. A co můžeme nebo chceme udělat, abychom posílili eh, jasnou informovanost o tom, co má být obsaženo v těch výkazech. Teď jsme v takové fázi, kdy jsme vytvořili naši zprávu, došli jsme k závěru, že to bude, to bude prospěšné a ten prospěšný efekt se, po, se navýší, když bude, budou jasnější informace. Takže nyní je zapotřebí přemýšlet o dalším kroku. Zda to bude vyžadovat nějaký krok ze strany komise, nebo zda má ten krok učinit sektor, nebo pokud CDCR bude rozšířen další sektory, eh, tak to bude odpovědí na, na celou tuto sadu otázek. To všechno uvidíme, budeme o tom uvažovat. Děkuji poslední, ale neméně důležitý bod je akt přinesené pravomoci a prováděcí akt o příspěvcích. Jedná se o směrnici o zdravných postupech a řešení krize bank, jednotný mechanismus pro řešení krizí. Jak už jsem uvedl, někteří členové vyjednavacího týmu výboru, včetně mě, se setkali 5. listopadu s italským předsednictvím a diskutovali o aktech přenesené pravomoci a prováděcích aktech o příspěvcích. A Dostali jsme poslední informace ohledně eh, implement nebo aktu prováděcím OSRM. Eh, od pracovní skupiny rady a eh, dohodli jsme se, že nadále budeme v kontaktu, abychom mohli koordinovat činnosti jednotlivých institucí ohledně těchto dvou aktů, tedy aktu přesné pravomoci a prováděcího aktu. Eh, oba dva tyto akty jsou ještě v plenkách. Rada a komise nežádalo ještě Evropský parlament a radu Eh, aby vyjádřili případné rané výhrady vůči tomuto aktu nebo jednomu z nich a já trvám na tom, že je to součást balíčku a tak má být eh, tak mají být chápány tyto akty. Takže naše právo bude vykonáváno v souvislosti s vývojem ohledně aktů v přenesené pravomoci a také chci zdůraznit, že jako výbor nechápeme jako zcela správnou úroveň informací to, že informace o vývoji najdeme napsanou do aktu v přenesené pravomoc, eh, prováděcím aktu, protože my získáváme informace od médií a členských států a jsou to velice Eh, eh, citlivé a relevantní eh, diskuze, ale přitom nemáme k tomu žádný oficiální dokument, který by nám byl oficiálně předán. Takže si myslím, že tato věc by se v budoucnosti již opakovat neměla. A nyní předám slovo Kotmaru Okmarkovi, který je naším zpravodajem. Um, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já myslím, že to, co jste tady právě přednesli, je velice důležité a jistě s tím všichni souhlasíme. Je velmi důležité uvědomit si, že ten prováděcí akt, pokud jde o jednotný mechanismus pro řešení krizí, musí být velmi úzce navázá na tu směrnici eh, o ozdravných postupech a řešení krize bank, protože jsou, abych tak řekl, skoro dvojčata. Musí tam tedy mezi nimi být vzájemná jednotnost. A to z celé řady důvodů. Jednak je to jednotná kniha pravidel a jednotná pravidla se musí vztahovat jak na země eurozóny, tak na země mimo eurozónu, čili na celou Evropskou unii. Myslím, že je potřeba si to uvědomit. Dnes máme 11. listopadu a s ohledem na tu legislativu, s ohledem na tu realitu, kterou tady máme, je potřeba, aby tyto dva legislativní akty byly prosazovány od 1. Eh, ledna 2015. My jsme měli setkání našeho výboru v červenci, kde já jsem hovořil o tom, jak je velmi důležité, aby akt přenesené pravomoci a prováděcí akt byly v souladu s legislativním textem. Hovořil jsem o tom, že je potřeba zajistit přiměřenost eh, v souvislosti s tím postupem založeným na rizicích. Komise mm, potom provedla určité změny, ale eh, během těch dlouhých diskusí já jsem zdůrazňoval, že je zapotřebí eh, vzít na vědomí požadavky od parlamentu, z různých politických frakcí. Hodně se tady o tom diskutovalo. Přičemž já jsem zdůrazňoval, že i poměrně malé změny mohou přinést veliký rozdíl. A myslím ale, že to nebylo provedeno tak, jak mělo. E, protože, pane předsedo, je tady riziko i s ohledem na určitou politickou prestiž a mm, ve finále tady tento akt přenesené pravomoci a prováděcí akt nemohou vstoupit v platnost a to by ohrozilo legislativu. S tím nemůžeme souhlasit. My jsme to řekli v minulosti a já bych to chtěl ještě jednou zdůraznit, že prováděcí akt musí být v souladu s aktem přenesené pravomoci a musí eh, být nastaveny tak, aby je tento parlament, tento výbor mohli schválit. Já ještě jednou zmíním, co to, co už tady zaznělo, určitě by stálo za to omezit eh, ten důraz hlavně na deriváty. To je něco, co by bylo možné provést snadno. To by se vztahovalo nejenom na ten jednotný mechanismus pro řešení krizí. Myslím, že komise určitě by to mohla ještě vylepšit v oblasti rozpětí rizik. A myslím, že i Rada bych to mohla ještě lépe zapracovat ve spolupráci s komisí. Pane předsedo, já už do toho nechci jít dále do detailů, protože, abych tak řekl, je to známé, zmapované území. Ehm, už se to projednávalo mezi jednotlivými stranami, které jsou do toho zapojeny. My, jak jste sám zmínil, jsme se sešli i s italským předsednictvím a jasně jsme jim to řekli, řekli jsme to již v minulosti. A je to skutečně škoda, že i malé změny, které stačilo udělat pro to, aby to celé vyznělo jinak, provedeny nebyly. To je něco velmi důležitého pro mě jako pro zpravodaje pro směrnici o, zdravných postupech a řešení krize bank. Takže mě nezbývá, než ještě jednou zopakovat, že je potřeba, aby Rada a Komise učinili potřebné kroky proto, aby náš výbor mohl schválit akt v přenesené pravomoci. Zcela upřímně, když eh, neodsouhlasíme celý ten postup, je zde bezprostřední riziko, že neodsouhlasíme akt přenesené pravomoci a to je konec to by vznikl politický konflikt. A tím bychom my přišli o naši politickou prestiž v celé této věci v nadcházejících týdnech. Děkuji. A nyní zpravodaj pro jednotný mechanismus pro řešení krizí Líza Ferreira. Děkuji mnohokrát. Já myslím, že eh, byl odveden velký kus práce, jak z vaší strany, tak ze strany pana Hekmarka. První důležitá věc, kterou musíme říci, je, eh, že tady máme politickou vazbu mezi aktem v přenesené pravomoci a prováděcím aktem. A také je tady kladné stanovisko parlamentu, pokud jde o to, kdy celkový systém bankovních příspěvků by měl vstoupit v platnost 1. ledna 2015. Čili s ohledem na to je potřeba věnovat velikou pozornost detailům a následnému vývoji toho textu. Tak, abychom my jako parlament nějakým zásadním způsobem nespochybnili celý ten balíček a ne, abychom nezamítli akt přenesené pravomoci. Nicméně, mm, to je víceméně schnutí toho, co už tady zaznělo. A mm, pokud jde o obsah aktu v přenesené pravomoci, jak vy jste zmínil, tak e, Evropskému parlamentu nevyhovuje, mm, když vidíme, že pořád ještě v obsahu Eh, tohoto aktu o příspěvcích se objevují další změny. Čili my pochopitelně čekáme ještě na další stabilizaci textu, který bude eh, v souladu s tím, co jsme zakomponovali do legislativních textů na první úrovni a také bude odpovídat eh, textu směrnice BRD. Pokud je o ten obsah, tak eh, my chápeme, že ty změny provedené radou v textu o jednotném mechanismu pro řešení krizí, mm, že to odpovídá té celkové logice. Je tam tedy určitý nesoulad mezi tím, jak by fungoval jednotný mechanismus pro řešení krizí, pokud by od 1. ledna 2016 všechny, eh, všechny příspěvky eh, byly dány do společného systému podle rizik každé banky. by se nám tady objevila hodnota 55 miliard vypočtená na základě všech vkladů. To ale nebylo možné, čili máme tady osmileté přechodné období a víme, že pokud by tyto banky podle BRED nebo podle jednotného mechanismu pro řešení krizí. Takže by to mohlo eh, vytvořit nesoulad mezi těmi členskými státy, kde vklady jsou procentuálně vyšší než průměr a oproti tomu těm státům, kde jsou nižší než průměr. Čili my chápeme, že tady tento příspěvek ze strany rady situaci dál, poněkud dále komplikuje. To, co tady nastavuje Rada a komise, nám tady vytváří určitý korekční mechanismus. Ten korekční mechanismus je velice detailní, je velice komplexní my tedy eh, na základě našeho jednání s radou jsme pochopili, že věci jsou ještě stále ve vývoji, že stále ještě se to nějak vytváří. A já bych eh, v tuto chvíli chtěla jenom říci, že je velmi důležité, aby ten dialog zůstal nadále otevřený a abychom neohrozili eh, těmi detaily, jednotný mechanismus pro řešení krizí a akt o příspěvcích, abychom neohrozili i to, co se týká primární legislativy. A potom ještě moje poslední poznámka, jak už to tady zaznělo, je to známé zmapované území, nicméně já bych chtěla závěrem říci, že pokud bychom měli hlasovat, tak tento parlament, ale pochopitelně to je na vás, pane předsedo, tak myslím, že nejpozději bychom měli hlasovat eh, na plenárce do 15. prosince, aby ta legislativa byla dotažena do 1. ledna. A myslím si, že pokud eh, toho chceme dosáhnout, měli bychom posílit vzájemné sdílení informací a um, tu celkovou dohodu. My si to sice přejeme, ale nejsme připraveni zaplatit žádnou cenu za případný kompromis. Děkuji a nyní dávám slovo stínovým zpravodajům, ale musím říci, že již nemáme mnoho času, takže prosím stínové zpravodaje, aby se omezili na dvě minuty každý. Nejdříve za Alde, pan Falnos? Ne? Pan Sawyer? Čili za stínové zpravodaje hovoříte. Děkuji, eh, pane předsedo. Milé kolegyně a kolegové, nejdříve eh, myslím, že oba eh, zpravodajové vyjádřili jasně svou kritiku. Já bych to řekl ještě přímo za Alde. My nechápeme, že eh, v návrhu komise eh, adekvátnost rizika není zohledňována jako téma tak, jak parlament ve svých eh, rozhodnutích z minulosti jasně vyjádřil, že by měla. Proto se ptám, proč je tady ta riziková marže daleko menší než v tom regulačním návrhu ve Spojených státech? Neexistuje žádná, žádný prostor to trošku rozšířit? A to se týká i váhy jednotlivých pilířů. I tady je to riziko poněkud eh, podceněné. Jestli je velikost banky opravdu rozhodující, je eh, více než eh, diskutovatelné. Jsou některé banky, které dělají, malé banky, které dělají velmi e, rizikové obchody, proč by měly platit méně než do, do záchranného fangu, než velké banky, které nedělají žádné e, riskantní obchody. E, to mi není úplně jasné a komise by to měla ještě jednou eh, podrobně odůvodnit. Proč eh, vlastně toto nechce eh, tuto více rizikově zvážit, tento aspekt. Děkuji. Lidzague, Fabio De Masi. Děkuji, pane předsedo celá ta věc eh, s odvodem bank, eh, to byl vlastně ten ehm, likvidační eh, fond, fond na řešení problémů na první úrovni. My jsme vždycky říkali, že vlastně tím se problém nechráněnosti daňových poplatníků před krachy bank neřeší, jenom odkládá. A sice, že ten odvod by měl být podle rizikovosti. To tady není. Netýká se to jenom na úrovni druhé systému relevantních institucí, ale spořitelny s vlastním systémem eh, jištění nebo banky s nízkým rizikovým profilem, těch se to také týká. Potom jsou tady takové eh, věci jako eh, ručení držitelů záruk a tak dále. A některá velmi eh, riziková banka by tam psala jenom, eh, dvoj, platila jenom dvojnásobek než eh, nějaká banka, která vůbec není riziková. V Německu se toto týká méně než 20% spořitelen, to ustanovení o miliardě eur. A členské státy to mohou rozšířit až na bilanční sumu 3 miliard eur. Čili to je asi desetiprocentní eh, úleva, to je triviální. Pak je tady ještě to eh, ta variantní úprava pro ženské státy a sice pro banky s eh, závazky mínus vlastním kapitálem ve výši 300 miliard, milionů eur a bilanční sumou méně než eh, eh, miliard eur, miliarda eur. Ovšem eh, banky s bilanční sumou méně než 3 miliardy eur, ale závazky méně než 300 milionů, minus vlastní kapitál. Takže to je poměrně ne, právně nejisté toto. Já bych docela rád věděl ze strany komise, co to má znamenat. Tohle se musí eh, jasně eh, stanovit. Bude se to nějak měnit a jak by to mělo eh, ovlivňovat ten následující vývoj trhu? Děkuji. Tady to, tento přetlumočení nebylo úplně jasné. Já bych se zeptal komise, protože my už jsme to vlastně posílali radě. Ale teď je tam prostě pod těch 300, ale nad 300, tak jako jak je to, jak je to dále. Takže je to, je to pod těch 300 nebo na těch 300 a do 3 miliard. Mohl byste to přesněji... Eh, vidím, že to vidíte. Vidím, že o tom problému víte. A tak. Sven Gold. No, já nechci opakovat, co už kolegové říkali z několika frakcí. Myslím, že to riziko nebylo dostatečně zohledněno. Čísla, která jsme dostali na základě údajů, jasně ukazují, že mm, příspěvky všech, kromě velmi malých institucí, eh, se řídí podle eh, velikosti. Zohledňování rizika je velice omezené. A to samozřejmě jde proti té samotné myšlence vtělené v textu úrovně 1. O několika věcech už eh, kolegové hovořili, taky nebudu opakovat. A zdůrazním, že je tady eh, problém s těmi postupujícími bankami, propagačními bankami. Teď tady budeme zřizovat další na základě krize, které nebudou mít výjimku z eh, definice banky eh, podle CRR a potom tedy budou muset přispívat, stejně jako už některé stávající banky. A budou muset přispět, i když je tam určitá záruka, jak říkal Fabio De Masi. Ale potom je tady eh, celá řada věcí. Proč je ta riziková váha tak nízká. Pokud se podíváte na vlastní čísla, tak to vůbec neodpovídá textu eh, je, úrovně 1. Ten eh, text ne, jedna, nebo nemůžete ten text měnit eh, podle logiky rozlišování mezi jednotlivými zeměmi. A to bych rád zdůraznil. Na radě ta logika byla, že pokud jedna země má rizikovější banky než jiná země, tak eh, tamto nařízení je pochybné. Kdybyste museli eh, zaplatit více z pohledu nějaké země, jako kdyby vaše banky byly méně eh, rizikové. To ale není přístup společného, společného trhu, to je naopak něco, co chceme překonat. Komise ve svém aktu přenesené pravomoci sledovala tuto logiku, jenom efekt, tedy eh, sledování jenom efektu na, tedy vlivu na ty jednotlivé země, ale nikoli eh, rizika. A to v tom opravdu není napsáno. Děkuji. Teď pan Ferber. Děkuji. Pokusím se eh, to říct stručně. Chtěl bych vyjádřit, že jsem překvapen, že celé měsíce tady z komise vedeme debaty a pořád hovoříme o těch stejných věcech, jako jsme hovořili teď. A jsou eh, tam přejímány jenom eh, velice zdráhavě. Když se podívám, co se stalo eh, v komisi za poslední týdny před přijetím, jenom ta konzultace mezi službami a setkání šéfů kabinetu až na zasedání komise, tak tam je jednoznačně obrovský pohyb. A musíme si tedy posun, položit otázku, eh, o čem tady hovoříme, když nic, co jsme tady sformulovali, vlastně nebylo přijato, ale na poslední chvíle jsou tam eh, mm, mm, dělány přesuny jako by na nějakém tržišti. Eh, proč tady tedy vůbec vlastně vyjednáváme? Posuzování rizika. Já jenom zdůrazním to, co už zde padlo. Tam jsme se postupně eh, přibližovali. Hovořili jsme o 75% Prahu, ale to jsme si nevycucali z prstu. Ale prst, a nebo proto, že to získávalo většinu eh, v komisi. Ale nevyřeš, ten problém se tím nevyřeší. Musí se to opravit. Potom je tady ten rizikový faktor. A to už jsme říkali. My jsme říkali, eh, že eh, se to nevyřeší, když to zvýšíme z 88 na 90, ale multiplikuje se to. Já si myslím, že na úrovni 1 to je jasně řečeno. Za třetí, když tady eh, nemáme vztah dvojčat, ale vztah matka-dcera, tak BRD je matka a sm je dcera. Tak my se tady teď dohadujeme o delegovaném eh, aktu pro BRD a u CERy se to úplně zapomene a začne se počítat znova a řekne se mm, ne riziko, ale velikost, ale, eh, ale hlavně o to, kolik platí která země. Ale ono jde o to, že banka musí platit podle rizika bez ohledu na to, kde sedí. A potom eh, samozřejmě je tady eh, ta, eh, to riziko nebo tu, ta povinnost držitelů záruk. To je také, nebo ručení držitelů záruk, to je také trochu problém. To už ale tady v Evropě vůbec nemáme. Já si myslím, že tenhle problém je třeba vyřešit, protože jinak uděláme obrovskou chybu. Z, pošlete jim ten zákon ze severního podní Westfálka, Markusy. Prosím, já jsem si eh, myslel, že tady ta debata eh, vlastně eh, se nebude vést, takže se budu vyjadřovat jenom velice stručně. Ono nejde o to tady házet klacky pod nohy někomu, to zbytečně prodlužovat, nebo, ale jde o to, aby to od 1. ledna mohlo běžet. A na to potřebujeme právní jistotu. A právní jistota bude stanovena pouze tehdy, když budeme moci vycházet z toho, že jednotlivé banky, ne oproti tomu, co tady teď máme, můžou eh, jasně si stěžovat, eh, když nebude žádný právní eh, základ pro ty požadované částky. V článku 69 se hovoří o jednom procentu krytých vkladů všech úvěrových institucí ve všech členských státech. Prostřednictvím prováděcího aktu, eh, prostřednictvím druhé úrovně, to nemohu podkročit. Článek 70 eh, nařízení OSRM je eh, řečen, tam je řečeno, že to nemůže vést k rozdíly mezi členskými stály. To znamená, že přesuny něčeho, co je nad úrovní rizika, nejsou přípustné. Ale ono je to naopak. Eh, vy vlastně tady děláte tyhle přesuny. Pokud eh, se chcete odklonit od eh, textu na úrovni 1, tak tady něco takového vytváříte. Proto bychom rádi poprosili právní službu, aby ještě jednou přeskoumala ten právní základ. Musíme si být jistí, že tady neschválíme něco, co nakonec se ukáže jako úplně protiprávní. Děkuji, Perváš Beres. Ehm, Děkuji. Paradoxně myslím, že tato otázka se snadno dala vyřešit na první úrovni. Důvod, proč nyní řešíme tyto potíže, plyne z toho, že se nám nepodařilo to vyřešit na úrovni číslo jedna a teď eh, jsme tak trochu v naléhavé situace a já bych chtěla poděkovat eh, zpravdajovi eh, komisi a radě, předsednictví italskému za to, že se snaží vyřešit situaci tak, aby to bylo schůdné pro všechny. A sdílím společně s kolegy určitý neklid ohledně toho, jak je informován parlament, protože popravdě řečeno je důležité, aby ten informační tok byl kontinuální a viděli jsme u posledního příspěvku, že to je určitá právní nejistota, určitá nedorozumění, k nímž také může docházet a to není dobré, aby se to stávalo při vytváření legislativy. Já myslím, že eh, mezi námi nemusíme hovořit o žádných eh, úmyslech. My jednáme ve veřejném všeobecném zájmu a teď tu jsou ale zájmy jednotlivých členských států. Já jsem viděla na komisi, že kromě toho běžného postupu demobilizace, což mě připadá uh, užitečné, že uh, tu určité jednání odpovídalo zájmu určitých banek, určitých aktérů oproti uh, jiným. A myslím, že to, co eh, jsme napsali do úrovně číslo jedna, co se týkalo tedy proporcionality a e, eh, ochrany ochrana klauzule, a eh, tam, kde, se ne, kde jsme chtěli, aby nedocházelo k nějakému pokřivení, tak tam je zapotřebí, abychom měli vyváženou situaci mezi hodnocení a diversifikací rizika a a rizikem jako takovým. Ten návrh, který předložila komise a italské předsednictví, myslím, že se obírá správným směrem a myslím, že můžeme rychle se shodnout. Thank you, last... Děkuji. Poslední řečník, Alala Masur. Děkuji, pane předsedo. Už navážu na to, co říkala Prvanč Perez. My mm, jsme tak trochu nepříjemných pocitech, protože to vypadá jako nějaký povinný příspěvek, jako nějaká e, daň, e, co bychom chtěli uvalovat a, a pak ty je tedy na radě a také na parlamentu, abychom se e, chovali jako Madame Thatcher, abychom říkali, chceme zpět své peníze musíme jednat v obecném evropském zájmu. To je zapotřebí. A tuto poznámku jsme přednesli poprvé, když jsme o tom diskutovali v přítomnosti komise, to už je před několika týdny, a tehdy nám komise odpověděla že je to problém, který vyřeší v rámci eh, prováděcího aktu. Ale co se týče aktu v přenesené pravomoci, tak tam, že se budou řídit víceméně objektivními kritérii, eh, proti kterým nelze nic namítnout. Takže mě velice záleží na tom, aby nám komise byla schopná nám ukázat v tom aktu prováděcím a v tom aktu v přenesené pravomoci, jak bere v úvahu kritéria, která skutečně, mm, proti kterým se nelze postavit, která nelze spochybňovat, oproti cel určitým chováním k některým bankovním strukturám. Aby tedy eh, toto chování bylo zcela eh, ve všeobecném evropském zájmu. Děkuji a nyní má slovo komise pan Krsan. Děkuji vám, pane, komise, eh, pane předsedo. Někteří z poslanců vyjádřili překvapení, já bych také rád vyjádřil své překvapení, protože akt přinesené pravomoci byl bezprecedentně diskutován mezi komiso, komisí a ostatními dvěma institucemi a my z toho nechceme dělat žádný precedens. Je to zapotřebí udělat, ano, to bylo zcela poprávu. Naposledy jsme se sešli 2. října A pod vlivem tohoto postupu, zejména interakce s parlamentem, navržený eh, akt se zásadně změnil na základě toho, co požadoval parlament a také na základě toho, co řekla paní Ferrera a pan Hockmark od června, protože se o tom diskutovalo potom v červenci a ten eh, návrh textu byl následně přijat. Takže prostě nemohu přijmout výroky, jako že co jsme řekli, nikdy nebylo za to na vědomí, protože to je prostě e, nepravda, tak to není. To, co jsme slyšeli e, v Evropském parlamentu, e, je to, co zaznělo pana Lamasura. Někdy zaznívají rozporplné příspěvky a ne tedy všechno, co zde zaznělo, bylo bráno v úvahu a komise má svou, eh, své právo předkládat to, o čem se domnívá, že je bedlivě vyvážený akt přinesené pravomoci. S tím, že bere v úvahu veškeré relevantní úvahy a zejména význam rizik této souvislosti, a já si nemyslím, že bychom se tím aktem přes se měli příliš zabývat, protože komise na sebe převzala svou zodpovědnost, není na parlamentu, aby e, využil svou zodpovědnost a rozhodl se, zda to chce přijmout nebo ne. S ohledem na celý ten balítek, balíček, který už jste zmiňoval. Ale celá řada těchto bodů již prodiskutovaná byla, Eh, zmiňuje se o tom, co už eh, říkali poslanci, zejména eh, z ALDE, že v září, že už jsme vysvětlovali s mnoha čísly, že tyto dokumenty jsou k dispozici evropským poslancům a že věříme, že to, co jsme mm, vykonali, je konzistentní implementací úrovně číslo jedna. A nespomínám si, že by za Alde říkali eh, to samé. Eh, takže k tomu eh, prováděcímu aktu. Pan Lamasur mluvil o tom, že když jsme hovořili zde naposledy o aktu přenesené pravomoci, tak jsem odkázal na to, že nové nastavení základu eurozóny spíše na kaž- jednom, mm, na cíli jednoho procenta vkladu z každého státu by způsobil velký um, odchylovací efekt a tento akt přenecené pravomoci by to neměl zmiňovat. Tam se jedná o objektivních kritériích ale protože úroveň 1 byla poskytnuta, ne, no, úroveň 1 poskytuje možnost eh, takovou, tak eh, komise předložila možnost přechodného režimu. A, a chtěl bych vám ještě na závěr navrhnout, že mohu přestoupit, kdykoliv to budete přát, abych vám mohl vysvětlit eh, další informace. Návrh aktu přinesené přenesené pravomoci. E, opravdu se řečník e, byl předložen v době, tento prováděcí akt byl předložen ve stejné době jako akt přinesené pravomoci. Jak jsme se na tom shodli a, a prováděcí akt bude pravděpodobně přijat tento týden. Formálně bude schválen komisí ve stejné podobě, jak byl v podstatě přijat 21. října. Jak jste si povšimli, že abychom zachovali vnitřní trh, zásadní pravidla jsme vložili do aktu v přenesené pravomoci, protože jsme si skutečně přáli, aby bankovní unie a oblast bankovní unie a další členské státy měly co možná nejméně možností se odchýlit od stávajících společných pravidel. A proto 99% pravidel je právě v aktu eh, v přenesené pravomoci a to si myslím, že by Evropský parlament měl vítat. A hlavní téma, kterým se zabývá k přenesené pravomoci, je právě tato, toto odchýlení se od eh, pravidel. A jak se zmínila paní Ferreira, my jsme zajistili, aby tento systém zrcadlil eh, úroveň maturizace. A komise myslím, že by se shodla na tom, že abychom dosáhli splnění toho původního návrhu, eh, kde šlo o to, abychom měli jediné eh, společné Eh, centrum a eh, žádná, žádná oddělení, eh, tak bychom nepotřebovali žádné přechodné období a banky by musely začít aplikovat vše hned. Ale my nemáme ideální svět. Na konci legislativního procesu a já vím, že to není pochutí parlamentu ani komise, ale je to výsledek vyjednávání. Tu máme takový systém, který má ta oddělení na 8 let a ten přechodn, to přechodné Eh, období umožňuje maturizaci těchto eh, oddělení a nemůžeme to změnit. Jediná věc, která by měla být plně mutualizována, jsou příspěvky. Z perspektivy členských států, proč by některé členské státy měly křížově subsidizovat oddělení jiných členských států, když eh, nemají přístup přístup k jejich penězům. Takže si myslím, že v tom eh, spočívá ta zásadní logika a komise měla za to, že by to dávalo smysl, aby se takto mutualizovali úrovně příspěvků stejným tempem jako využívání těchto příspěvků. Samozřejmě, že to je provaděcí akt eh, a přesné pravomoci eh, rady. Evropský parlament má na to svůj názor díky logice celého balíčku a komise je k dispozici spolu legislativcům k tomu, aby přednesla technická řešení, pokud o to bude požádána. Ale ta logika systému podle nás je velice silná. a úzce souvisí s tím, že si přejeme mít postupnou mutualizaci jednotlivých oddělení. Děkuji. Stručně, pokud si přejete, má pan Hockmark slovo, je to tak? Děkuji. Já mám pocit, že není potřeba nějak na to reagovat. My jsme mm, o tom hovořili v parlamentu a Je tedy potřeba, aby rada, až bude řešit ten prováděcí akt, velmi pečlivě zohlednila názory parlamentu a zajistila propojení mezi těmito akty. Myslím, že ještě budeme mít příležitost, až budeme řešit výsledky aktů přenesené pravomoci a prováděcího aktu, že bude ještě příležitost pro zlepšení. Nicméně, jak jsem říkal, je potřeba, aby se snažili všechny strany. Děkuji a Líza Ferreira. Ano, děkuji. Já jenom závěrečnou poznámku. Myslím, že bude potřeba hodně práce od všech zúčastněných, jak to právě řekl pan Heckmar, Hockmark. Já očekávám, že tady nebudou nějaké kroky na poslední chvíli, které by dostaly parlament do nepříjemné pozice, kterou bychom si jistě nepřáli. Nicméně, pokud nebudeme mít stabilizovanou pozici a pokud nebudeme ten návrh dostatečně stabilizovaný, zejména pokud jde o jednotný mechanismus pro řešení krizí a v dostatečném čase, tak nebude možné hlasovat o tom textu a zajistit celý balíček. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Toto byla velmi důležitá rozprava. Já bych chtěl jenom říci panu Gorsánovi, že skutečně proběhla bezprecedentní počet konzultací a diskusí před přijetím aktu v přenesené pravomoci a toho si jistě vážíme. Zároveň chápu, že ehm, nebo respektive vím, že celá řada těch věcí, které nastolil parlament, se promítla do úpravy textu, ovšem nikoli všechny a eh, pochopitelně je zde prostor i pro jiné vyhodnocení eh, ze strany tohoto výboru, eh, zejména to náležité zohledňování rizik. Nicméně souhlasím s vámi, my jsme plně obeznámeni s tou situací a Nyní je tedy potřeba ověřit, zda akt, zda prodávací akt může zajistit takovou situaci, kdy, jak jste řekl vy, 99% těch ustanovení se objevuje v aktu přenesené pravomoci a je zde mechanismus náležitého vyhodnocení. Ale je tady tady ten mechanismus, který, o kterém byste hovořil. Je prostě potřeba zajistit tady paralelu mezi přechodem z toho modelu směrnice o zemních postupech a řešení krize bank na jednotný mechanismus pro řešení krizí. Eh, víme, že komise vždycky přichází s chytrými řešeními, eh, za to jsme rádi. Ovšem, eh, pokud my bychom byli požádáni o to, abychom urychlili vstup v platnosti, tak musím říci, že my nebudeme něco takového akceptovat do té doby, dokud nebudeme mít záruku, že prováděcí akt byl stabilizován a náležitě pozměněn. Až budeme mít k dispozici ten konečný text od rady, jsme připraveni k tomu také poskytnout náš příspěvek, aby bylo zajištěno, že celý tento systém bude plně v platnosti, až to bude potřeba. Čili my budeme velice pečlivě sledovat probíhající diskuse. Nyní je to jednak na radě a my vítáme tu skutečnost, že rada o tom chce s námi jednat a to je naše podmínka. Čili ano, je pravda to, co vy jste řekl, ale zároveň je tady ještě ten problém, který jsem zmiňoval já jménem celého výboru, a to sice, že v určité chvíli ten tok informací o konkrétních řešeních, která byla Eh, učiněna, jak tedy vyřešit tento konkrétní problém mezi asymetrií BRRD a SRM, tak ten tok informací nebyl úplně správný. Nebylo to náležitě řešeno, eh, nebyl náš výbor náležitě informován a my jsme se dozvídali některá řešení, některé důsledky z jiných zdrojů, ne od tamtud, odkud nám měli přicházet. Takže to je jenom taková konkrétní poznámka, kterou jsem chtěla, aby tady zazněla. A ještě vy Pane kolego, jste chtěl něco eh, k těm 300? K té problematice 300? A prosím, pánové z komise, věnujte nám ještě pozornost. Ještě tam byla ta problematika eh, možné definice 300 milionů krytých dluhopisů, takže Nevím, možná ještě k tomu, jestli byste mohl něco doplnit. Ano, pane předsedo, jistě. Eh, k tomu, co říkal pan Debázy, eh, jsme si vědomi této věci, víme o tom. Eh, bylo tam mm, takové ustanovení na poslední chvíli, víme, že to není úplně nejme, nejlépe formulováno Čili tam se říká, že tedy pod 300 milionů ta aktiva by eh, ne, nemě, nebyla by tam ta možnost přístupu k systému. Za prvé, pokud tam bude nějaký problém, tak právníci se na to určitě podívají. Ano, mohli je tam možnost nekonzistence, v tom s vámi souhlasím. Ale musíme se podívat ještě na to, zda ten text nejde vyložit i tak, že by ta situace byla pokrytá. Ovšem, předpokládajme, že ne, že nikoliv. Potom, o jak velký problém se jedná? Bude se to týkat nějakých šesti institucí ze 400, ze 400 a všechny jsou v jednom členském státě. Víte velmi dobře, o čem mluvím. Nejprve se to tady pokusíme vyřešit nějakým jiným výkladem toho textu. Pokud by to ovšem nepomohlo, tak eh, v takovém případě se obrátíme na radu a budeme na ně apelovat, aby to vyjasnili v prováděcím aktu rady, protože toto se opravdu týká jednoho členského státu, který je členem bankovní unie, takže asi to by byl nejvhodnější způsob, jak případný problém vyřešit. Děkuji. Myslím, že tím můžeme uzavřít celý tento blok, který byl velmi eh, živý, byla to velmi živá diskuse a byla to dobrá příležitost eh, pro náš výbor věnovat se těmto prováděcím aktům. Já tady děkuji komisi za její účast, děkuji všem kolegům. A nyní pojďme dále. Máme tady bod číslo 4, což je výměna názorů s panem Tomasem Vízrem, kterého zde již vidím a vítám ho. Okay, let's start immediately. This will be the... Dobrá, eh, prosím, abychom rovnou začali. Bude to poslední výměna názoru s panem Tomasem Vízrem v jeho funkci, v jedné z jeho mnoha funkcí, ale nyní se jedná o jeho funkci předsedy Evropské poradní komise pro dohled na statistikou pod zkratkou SGAB. Hlavním cílem bude přednést eh, víceletou, šestiletou zprávu, šestou zprávu e, eh, SGAPu a před, také pan Vízr určitě bude hovořit o jedenácti doporučení, které se objevují v této zprávě a které se týkají nabírání a propouštění nejvyššího managementu Evropského statistického úřadu což bude také zajímavé v souvislosti s trialogem ke statistickému úřadu, který nás čeká a který se tomu toho také týká. Čili já nyní rovnou bych dal slovo panu Tomasu Bízerovi, máte k dispozici 10 minut. Děkuji. Děkuji za eh, pozvání a za váš zájem o zprávu SGAPu. Jak říkáte, tak tohle je naposledy, kdy to budu přednášet a pokud se podíváte na úlohu SGAPu, tak SGAP má jenom jednoho jediného přirozeného spojence v celé Evropě a tím je Evropský parlament. Je tady určitá tendence, pokud se poskytují porady o otázkách vládnutí, tak zabíhat nebo dostávat se do odlišných názorů, názorových odlišností. Takže tahle eh, zpráva se týkala eh, Eurostatu. My jsme eh, udělali posouzení této instituce v rámci takového celkového partnerského posuzování národních statistických úřadů. Takové posouzení probíhá po druhé. My jsme se pokusili eh, co nejvíce eh, sledovat eh, vnitrostátní postupy. Ta zpráva vychází z reakcí Eurostatu v rámci takového samohodnotícího dotazníku. My jsme ji navštívili na místě a také jsme vedli rozsáhlé pohovory s komisarem Šemetou, předsedem Bolsem a s generálním ředitelem komisi. Eh, první eh, zjištění ujišťující je, že jsme zjistili, že Eurostat je dobře fungující statistický úřad. V evropském statistickém systému jsou určitá eh, napětí, která si myslíme, že jsou částečně dána dvojí nebo dokonce trojí roli Eurostatu. Za prvé je součástí Evropskou, Evropské komise, ta to právo iniciativy a to je tradiční úloha komise. Na druhou stranu lze eh, v rámci specializovaného systému toto vnímat eh, jako eh, primus inter pares, to je jejich postavení. Oni mají daleko eh, kolegiálnější poradenskou roli, než eh, by eh, vlastně bylo, by, byla běžná u generálního ředitelství komise. A tomuto národní statistické úřady příliš nerozumí. A bude třeba na tom zapracovat. Každopádně je tady určitá obtíž, zejména pokud jde o eh, statistiku, která je eh, v rámci evropského systému eh, centrálních bank. A někdy žije tak trochu vlastním životem. My jsme zjistili, že síla Eurostatu do značné míry spočívá v dostupných právních nástrojích. Bylo to posíleno v rámci mm, jejich praktického kodexu a jejich sná o kvalitu je mimořádná a vynucování harmonizované metodiky a kvalifikovaná pracovní eh, síla jsou eh, další silnou stránkou. My jsme eh, vytvořili 16 doporučení ke zlepšení, jenom je s vámi projedu podle témat. Máme čtyři doporučení, eh, která se týkají legislativy eh, upravující eh, v náboru a propouštění vyšších vedoucích pracovníků Eurostatu. Potom tam pět k právní architektuře. Tam jde hlavně o rovnováhu mezi rámcovou legislativou a prováděcími akty. Potom je tam několik doporučení ke kvalitě, k metodice, k procedurám, potom k šíření informací, což se týká zejména takzvaného kalendáře pro zveřejňování. Potom tam máme něco ke komunikaci s uživateli a, a něco ke koordinaci. Eurostat, jak už to tak bývá v rámci těchto postupů, dostal možnost nám zareagovat a konzultovali jsme s ním a myslíme, že eh, Eurostat eh, se liší eh, ohledně naš, od našeho posouzení pouze v jedné věci a týká se to k tomu doporučení ohledně náboru a propouštění. Čili tolik. Teď jenom několika slovy k nedávnému vývoji. Ohledně, nebo ještě vedle té nedávné zprávy jsme se také eh, zabývali otázkami v národních systémech, v národních statistických institutech a také v Evropském statistickém systému. Vydali jsme dvě doporučení. Jedno zdůrazňuje, jak důležitá je nezávislost Eurostatu a vymezení pravomocí mezi Eurostatem a, eur, a systémem eura. Jsou tam určité problémy toho vymezování. A potom druhá otázka se týkala doporučení e, vydaného německým úřadům k dodržování e, postupů pro eh, jmenování vysoce postavených pracovníků v některých německých spolkových zemích. Proč jsme to udělali? Jsme pro eh, silné národní statistické instituce a prosazujeme eh, záruky pro jejich nezávislost. A je tady jedna otázka, která, myslím, není dostatečně politicky uznávám, Mohli li to tak říci. Pakliže se eh, data, statistiky eh, stanou proměnými v eh, hospodářské politice, podívejte se na pak stability, nebo tady pakt o makroekonomické stability, tak stanou se najednou politikem. A jak můžeme být základem slušné hospodářské politiky, protože když důsledkem, v důsledku této politiky ten tlak na statistiky se zvyšuje a data pak nejsou vytvářena a zveřejňována tak nezávisle, jak by to mohlo být. Takže e, oproti minulosti se musíme starat mnohem více o to, aby toto bylo chráněno a v několika případech se to musí výrazně posílit. SGAP nebyl vytvořen jako reakce na statistickou krizi, před 6, 7, 8 lety došlo k zásadnímu zlepšení v několika členských státech. Nicméně máme tady, eh, pokud tak mohu říci, křehkou rovnováhu. Jak už jsem říkal na začátku, je jenom jedna instituce, eh, která je přirozeným eh, spojencem SGAPu Eurostatu a je to právě vaše sněmovna. Já se ještě vrátím, eh, docházím ke konci nejenom své prezentace, ale i eh, svého tříletého funkčního období. My jsme vždycky nezávisle podporovali eh, etický kodex, Code of Practice, a nový tým SGAPu je vytvořen v současné době na základě návrhu hospodářského sociálního výboru. Pan Marty Hitemetky byl navržen eh, na nového předsedu. Teď je eh, sekretářem, tajemníkem ministerstva financí v Helsinkách a má za sebou dlouhou a uznávanou renomovanou kariéru v oblasti koordinace hospodářské politiky a byl také dlouho předsedou statistického výboru ESC. Členové jmenování radou by měli být eh, pan Kopš a paní Mastin Gusman na druhé období a pan Giovannini na první období, stávající tedy kolegové předtím pana Voskana a, a čekáme, že tedy parlament doplní ten tým stejně kvalifikovanými členy. Orientační debatu s novým kolegy povedeme v lednu a jsem si jistý, že spolupráce mezi SKP a vaším výborem v nadcházejících letech bude stejně dobrá, pozitivní a plodná ve prospěch nezávislosti evropské statistiky a tedy tvorby politiky, tak jako tomu bylo v minulých, v minulých letech. A ušetřil jsem 10 vteřin. Uh, uh, Děkuji vám. Evropský parlament podporoval a bude podporovat SGAP a posilovat tedy tato nezávislost Evropského statistického systému a přispějeme samozřejmě k doplnění parlamentních postupů ohledně SGABu. Nyní předám slovo EPP. Prvním řečníkem za EPP je Ildiko Kalperes. Děkuji, pane předsedo. Nebudu hovořit maďarsky, byla jsem informována, že z technických důvodů není tlumočení do eh, maďarštiny, takže budu hovořit dobře anglicky. Že z maďarštiny je to možné. Já bych rád řekl, řekla, že statistika je eh, zásadní pro demokratický proces, a také pro řádnou zprávu. Důvěra veřejnosti v evropské statistiky je stejně tak důležitá, takže především musíme znovu eh, nastolit eh, důvěru veřejnosti v evropské statistiky. A proto návrhy pana Vízra jsou velice dobré. Poskytují nový rámec pro tuto odpovědnost. Statistiky jsou dobré, pokud jsou užitečné. Proto musí být aktuální, musí být dobře přístupné a musí se zakládat na mm, kvalitním poskytování údajů. Především tedy potřebujeme důvěryhodné statistiky, které se zakládají na důvěryhodných údajích a je zapotřebí být možné to ověřit, že tyto údaje jsou důvěryhodné. Proto bychom neměli zasahovat do práce národních statistických úřadů, pokud to není skutečně oprávněné. Měli bychom jim poskytovat poradenství, technickou pomoc a pak budeme mít srovnatelné a užitečné statistiky. Také bych ráda zdůraznila, že pokud národní statistické úřady poskytují e, informace, které mohou být zavádějící, tak musíme mít možnost jednat. Musíme zajišťovat eh, kvalitu údajů poskytovaných eh, národními statistickými úřady a proto musíme zajišťovat nezávislost statistických úřadů. Při jmenování vedoucí těchto eh, úřadů se musí eh, postupovat transparentně a pokud tomu tak není, tak je zapotřebí takovéto postupy napravit. Je třeba jednat. Musíme usilovat o to, aby ten systém byl chápán jako celek statistiky, ať už jsou regionální, či národní, nebo místní, nebo evropské, vždy v nich údaje musí být přesné a věrohodné. Musí být nezávislé na politických vlivech, nesmí nikomu stranit. A ráda bych zdůraznila na závěr, že žijeme ve světě, který se rychle mění. Potřebujeme takový statistický systém, který je schopen se změnám kolem nás přizpůsobovat. Proto je zapotřebí tento systém statistik pravidelně aktualizovat novými postupy, novou statistickou metodologii a musíme posilovat také pilíře vnitřního trhu. je zapotřebí, abychom byli schopni poskytovat follow-up k tomu, co se děje na vnitřním trhu. Proto, jak jsem tedy uváděla, musí být údaje ze statistik snadno k dispozici, musí být důvěryhodné a přesné. Ať už je to eh, tištěný materiál či online materiál, eh, vždy se jedná o e, různou prezentaci údajů. E, nejde jen o suchá čísla, ale také o grafické představení těch e, čísel, která jsou obsažena ve statistikách. Je zapotřebí víc toho, že máme půl miliardy Evropanů, z níž velice málo lidí je akademiky, ale měli být schopni se ve statistikách vyznat. Děkuji, předám slovo SAD, také zpravodaji o statistikách. Pan Baje, děkuji vám, pane předsedo. Jak už bylo řečeno, pro nás je zásadní, aby statistiky byly kvalitní, poskytovaly kvalitní informace transparentně. A tato transparentnost a kvalita vyžadují také nezávislost Eurostatu, jak už řekl pan Gualtieri. My se zaměřujeme na vztah mezi doporučeními, která poskytujeme, a e, také náborem. E, vy jste hovořil o tom, že pro ředitele e, by se mělo jednat o otevřené výběrové řízení a měly by být jasné postupy. Tak já bych rád se přičlenil k tomu, co jste říkal ve vašem, vaší zprávě, ale rád bych šel ještě dál. Co si přesně o tom myslíte vy? Protože já jsem také proto, aby Evropský parlament eh, měl hrát eh, úlohu v záruce nezávislosti Eurostatu a eh, jeho ředitele. Jakým způsobem se tím můžeme zabývat například při náboru či ehm, propouštění, aby k tomu nedocházelo například z politických důvodů? jakým způsobem chcete měnit věci, jaký mechanismus byste chtěl vytvořit, aby Eurostat a jeho pracovníci mohli být nezávislí a e, potom, jaká jsou omezení nebo tlaky na statistiky. E, můžete nám si něco víc o to, co bychom měli vytvořit, na co bychom se měli zaměřit v tomto výboru. Potom mám druhou otázku, se kterou bych se chtěla vránit, vrátit k poslední studii Eurostatu ohledně vývoje chudoby v roce 2013 v Evropské unii. A to je opravdu znepokojivý výsledek, který nám ukazujete. A uh, ukazujete tak, jakým způsobem jsou politiky úspor vedeny v jednotlivých členských státech. Uh, je uh, zapotřebí zabývat se užitečností uh, této zprávy Eurostatu o chudobě v Evropské unii. Uh, je to určitý jev eh, typický pro eh, Lucemburg eh, a proto já bych chtěla poukázat na to, jak, jak myslit například na to, jestli to nějaký, mm, nějaká pravidla zdanění pro firmy, které, sedí, které mají sídlo v hlavních městech a jak předcházet daňovým únikům, protože daňové úniky jsou tématem, které zapotřebuje řešit ve všech členských státech, tedy jak realizovat eh, celou tuto analýzu, analýzu. Už máte něco na to připraveného a chtěl bych vědět více. Další otázka, kterou mám, to je trochu techničtější, kterou bych se chtěl zabývat, to je aplikace eh, které se mají zabývat investicemi aby nedošlo k eh, poškození veřejných investic a růstu, protože podle mne velice těžko se eh, se eh, rozdělují ty investice, které jsou národní nebo které jsou vedeny spojeně několika regiony jak eh, například se zabýváte eh, likviditou nebo dluhy, eh, jaké praxe se obravují a, a potom také u veřejných investic, jak jsou zaúčtovány a není tam žádná protistrana. U e, aktiv e, v cených papírech. E, jak eh, se díváte na využívání veřejných zdrojů, aby veřejné zdroje nebyly chápány jako eh, vyhazovány z okna? Ehm, je to celá řada různých prvků, eh, kde je problém buď s kritérii nebo s metodikou. A pak je to otázka, jak, jakým způsobem dávat schválení pro určité vynakládání prostředku kdo je půjčovatel, kdo je ten eh, eh, příjemce a jak vy ve vaší poradní, v eh, vašem poradním kolegiu řešíte takovéto vztahy se jakoukoliv tedy soukromou společností a jak chcete využívat prostředky k znovu nastartování ekonomiky. A vy jste říkal, že jste před nás eh, nastoupil na, předstoupil naposledy, ale pro mě je to první eh, příležitost, takže bych rád věděl, jaké například procento za poslední tři roky vašich doporučení, eh, kterými se řídila komise a které měly mm, konkrétní a reálný dopad. Thank you. Next speaker for the... Děkuji, další řečník za EKR Stanislav Ozok. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie przewodniczący. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V nařízení o evropské statistice představuje nezávislost národních statistických úřadů jeden z hlavních požadavků. V této souvislosti bych se chtěl zeptat. Domníváte se, že navrhované změny náležitě zohledňují nástroje pro zprávu statistik, které budou zajišťovat aktuální údaje na evropské úrovni? Myslíte si, že díky těmto změnám nezávislost vedoucích pracovníků Národních statistických úřadů bude zajištěna, pokud jde o jejich rozhodování o postupech a vyhodnocování. A pokud jde o obsah statistických publikací, bude také zajištěna jejich nezávislost. Děkuji. Děkuji. Nyní za skupinu Denis Storvalds. Děkuji, pane předsedo. Eh, můj Tchán býval jedním velmi známým statistikem a jeho otravovali politici, kteří se neustále vměšovali do statistiky. Protože neustále dochází k tomu, že statistika se zneužívá pro politické cíle. Typickým příkladem je asi Řecko, kde došlo k manipulování údajů o deficitu a kde vedoucí statistického úřadu eh, vytvářel takové zprávy, že následně v důsledku toho byly na něj podána trestní oznámení za, poškozo- za manipulaci s údaji. Čili chci se zeptat, jak je zajištěna nezávislost. Děkuji a za frakci GUE Miguel Viergas. Děkuji. Vzhledem k tomu, eh, jak velmi důležitý je Eurostat a ESS pro evropské občany, bylo by asi vhodné rozvinout širší ekonomickou a politickou debatu. Občané v dnešní době mají lepší přístup do databází díky internetu. Statistiky jsou také stále více důležité z ohledu na fungování evropských institucí, zejména evropský semestr. Jedná se tedy o velice komplexní úkol, Nejde jenom o nějaké sledování těch dat, ale také je potřeba rozhodovat, jak budou jednotlivá data využita, jaká kritéria budou nastavena. Je tedy velmi důležité zajistit eh, sledování jasných a čistých cílů v rámci statistice. Nicméně, je nevyhnutelné, že se budou do toho neustále probí, eh, promítat i politická kritéria. Eh, dochází také k různým změnám typů výpočtu, třeba hrubý domácí produkt, nebo také naše dnešní debata týkající se aktiv. I toto bude mít dopad na eh, měnové agregáty, jejichž výpočet bude také nutné pozměnit. A to se promítne i do různých měnových politických modelů, protože bude záviset, jaká data, jaká čísla do toho budou přicházet. údaje týkající se evropského semestru je také velmi komplexní oblast a liší se to i podle jednotlivých zemí. Tato situace je, teda, je tedy velice komplexní a to je něco, co je typické pro tento systém a je tedy potřeba, abychom měli v systém důvěru. Je potřeba, aby veřejnost mohla mít důvěru v naše statistické instituce, protože jinak máme velký problém. Pokud jde o nezávislost, o tom se také ve zprávě hovoří, eh, někteří spochybňovali nitrostátní systémy. Ovšem, pokud jde o kontext Eurostatu, chci se zeptat, jaká kritéria přesně eh, vedla k tomu, co zmiňujete ve vaší zprávě. Dále, pokud jde o škrty, pochopitelně, finanční škrty eh, zde mají dopad. Nikdo podle mne nemůže popřít, že Eurostat a Evropský statistický systém nemůže činit jinak než dále růst. Není možný jiný způsob s ohledem na komplexnost tohoto systému. Ale jak toto zajistíte i s ohledem na ty škrty, které byly oznámeny? Jaký dopad by mohl být náš výbor? Co bychom mohli udělat my v našem výboru pro to, aby systém náležitě dále fungoval? Děkuji. Děkuji. Pan Van Giegold za zelené. Herr Wieser, um, zunächst eine Frage uh, vorab. Uh, vielleicht können Sie uns helfen. Ano. Nejprve mám dotaz na vás, pane Wieser. Mohl byste nám říci, jak si máme zapamatovat jméno vašeho následovníka? Vy máte velmi jednoduché jméno, ale to jméno vašeho následovníka zní jako nějaký jazykolam, tak možná nějaká pomůcka pro to, jak si ho máme zapamatovat. Dobrá, a nyní vážně. Tento rok je prvním rokem, kdy fungujeme podle pravidel e ESA 2010 kdy komise bude podávat zprávy o souvisejících eh, závazcích a také tady budou nová pravidla pro vydávání zpráv o státním dluhu. Jsou tady ovšem také různé způsoby, jak zastírat údaje o státním dluhu, například eh, partnerství soukromého veřejného sektoru, kde stát nese to hlavní riziko, ale to se možná objeví až mnohem později. Čili některé státy mohou dále v pohodě, eh, v pohodě fungovat, protože se tady nepromítají veškeré aspekty podle maastrichtských kritérií. Čili chci se zeptat, eh, jak daleko zacházejí členské státy v kamuflování těchto skrytých závazků? Eh, moje zkušenost je taková, že ti jednotlivé subjekty často ani si nejsou vědomi těch rizik, která na sebe berou. A jde tady potom o to, jak zajistit transparentnost na evropské úrovni. Myslím, že máme povinnost vůči našim občanům, abychom zajistili, že tento skrytý dluh se nevymkne kontrole. A jaké celovská pravidla tady máte nastavena vy? Děkuji. Ještě mám na seznamu Burkera Balse. Chcete uh, hovořit? Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já se, pane Víze, zeptám na jednu věc. V té výroční zprávě je řečeno, že jsou e, známky, že nezávislé e, kvalitní instituce nejsou úplně e, začleněné do SS a politické krajiny ve členských státech. Vnímáte určité tendence k tomu, že statistika a statistické instituce nejsou dostatečně nezávislé? A e, jak e, zajistit, aby statistika zůstala statistickým údajem a nestala se z ní, e, nestala se z ní nějaká politická věc? Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. A teď dám slovo panu Vízrovi. Děkuji vám. Nejdříve bych zdůraznil, že jsem předseda SGAPu. To G tady eh, je governance, čili eh, eh, vládnutí, řízení, zpráva. My jsme tedy komise pro poradenství s řízením statistiky. My ta čísla nevypočítáváme byť řada z mých kolegů, nebo, větš, nebo všichni moji kolegové vlastně, pocházejí z, eh, no, mají statistické vzdělání. A někteří eh, měli přední vedoucí funkce eh, ve statistických ústavech. Pokusím se ty otázky projít jednu za druhou, byť některé z nich lze eh, spojit. Za prvé, eh, ty implicitní otázky k rectifikaci eh, údajů v národních statistických úřadech. Tam ta hlavní věc začíná a končí výběrem a jmenováním, no, postupem pro výběr a jmenování šéfů národních statistických úřadů a, a vrcholového vedení, který eh, má být dán eh, pouze odbornou způsobilostí v oblasti statistiky. A předpokládám eh, k tomu ještě nějaké další otázky. Nebo předjímám. V tomto procesu Eh, samozřejmě zcela nejsou eh, přítomné eh, obrázky kouřících zbraní. Prostě ty tam nejsou. Ono občas šéfové národních statistických úřadů odstupují zrovna, když nastoupí nová vláda. Náhodou. A my sledujeme tyhle věci? A v každém případě se podává určité vysvětlení. A vzhledem k tomu, že my nejsme eh, forenzní ústav, a já nechci, aby SGAP byl eh, něčím takovým, tak eh, to prostě bereme za pravdu. A co se dá dělat víc? Ono to předjímání publicity je velice důležité. Tak, aby abychom eh, zajistili výběrový proces, který bude co nejkvalitnější. Otázka eh, samotného ovlivňování dat. Tak o tom nemáme žádné důkazy ani eh, žádná podezření. od té doby, co byly vyři, eh, vyřešeny ty problémy s řeckou statistikou. Takže eh, hodně se to všechno týká toho postupu jmenování. A mohu-li, tak musím říci, že nemáme pochybnosti o odborné způsobilosti a mravní bezúhonnosti a tak dále. lidí jmenovaných komisí eh, do Eurostatu. A pokud je o pana eh, Rademachra, tak to je eh, špičkový manažer. A v ESCAPu na nás udělal velmi dobrý dojem, nejenom pokud jde o řídící schopnosti, ale také o hluboké porozumění statistice samotné. Chceme se postarat o to, aby i do budoucna jmenování takových lidí vycházela z jejich odborné způsobilosti. Když eh, to probíráme s kolegy z komise, tak oni řeknou, no, my máme systém, jaký máme. A já jim říkám, ano, ale váš rotační systém nezajišťuje, aby eh, příští šéf Eurostatu a jednoho dne nevyhnutelně přijde nový šéf Eurostatu, tak ten systém nezajišťuje, aby, eh, že, že ten uh, člověk bude tak kvalifikovaný statistiky jako pan Rademacher. A můžete tvrdit, že Eurostat, co by generální ředitelství komise, má být hlavně eh, manažersky schopný. Ale já říkám, Eurostat je jádrem evropského statistického systému a v určitém ohledu musí eh, dávat příklad. Musí jít příkladem. Já nebudu eh, zacházet eh, do toho, jak chceme dosáhnout takovéhoto cíle. Neměli bychom to přepolitizovat. To je nebezpečné. Neměl by se z toho stát Nemělo by se z toho stát politické eh, jmenování. Úlohou politiky je tady zajistit nezávislý výběr. Čili takhle já bych to zodpověděl. To jsou všechny ty otázky, které se týkají generálního ředitele, jeho rotace potom ty připomínky k eh, postupu eh, přijímání jak na úrovni Eurostatu, tak na úrovni národních statistických institucí. Byla tady jedna otázka, kterou položil položil, položil pan Torvalds. Jak vážné jsou ty problémy? Řekl bych, že některé eh, národní statistické úřady, kde eh, má člověk pocit, že i když ne každý detail etického kodexu se uplatňuje, tak je tam vysoká úroveň nezávislosti a k eh, vměšování prostě nedochází. Jsou některé statistické úřady, kde eh, člověk má pocit, že to jmenování a znovu jmenování, anebo dokonce, eh, jestli chcete, od jmenování výrazně koreluje s vývojem politického cyklu. Nechci zmínit žádné eh, konkrétní země, ale zabývali jsme se celou řadou těchto otázek. A musíme pamatovat, že Národní statistický systém není jenom jeden statistický úřad. Jsou velmi často regionální statistické úřady. A čím eh, regionálnější to je, tak tím více máte dojem, že i jmenování probíhá na základě toho, že pocházíte eh, z eh, regionální byrokracie a ne eh, by, protože jste eh, statisticky významný, abych tak eh, řekl, nebo jste publikovali, nebo tak. Čili tohle se netýká jenom národních statistických úřadů. Nemyslím, že ten evropský statistický systém jako celek by byl nějak ohrožen. Nicméně v některých zemích ty věci vypadají, že fungují lépe než jinde. To se týká i otázky eh, financování statistických systémů. My jsme docela přesvědčeni, že Eurostat je, byl a bude schopen eh, řešit rozpočtové škrty i personální omezení. Za ta dlouhá léta hodně říkáme kolegům, když k nám přijdou, no, vedeme s nimi debaty, vedeme debaty s šéfy národních statistických institucí a ptáme se jich, jak e, řešíte tu zdravou otázku. Celá řada e, zemí e, se dostala pod tlak, kde ta situace je velmi obtížná, ale obecně rozpočtové problémy nejsou příliš náročné ve většině členských států. Celá řada zemí s podprůměrným HDP já uh, váhám uh, jim říct, říkat nové členské státy po tolika letech uh, členství mají takové úrovně platů, že není zajištěna, zajištěna trvalá kvalita personálního obsazení. A hm, potom tady byla celá řada otázek, které se týkaly dalších věcí, do kterých bych asi neměl zacházet, ale eh, chci eh, říct si panu Bayerovi. Vy jste se eh, na řadu věcí eh, ptal prostě spíše Eurostatu a ne SGAPu, myslím. To je taková eh, věčná záležitost hospodářství, že investice nejsou nezbytně dobré nebo špatné. Investice do vzdělání, když najmete učitele, jsou samozřejmě investicemi do lidského kapitálu a jsou různé názory na to, kolik eh, sociálně produktivních investic nebo do jaké míry je sociální investicí eh, lití betonu na dálnice. To nikdy nevyřešíme. Ale jelikož nemáme eh, žádné významné výjimky v paktu stability, tak eh, to ani řešit nemusíme, ale národní eh, zaučtování investic prostě vzhledem tomu, že žijeme v nedokonalém světě, bude vždycky nedokonalé statisticky zachyceno. Čili tohle vlastně není věcí eh, eh, jenom ESA 2010, bylo to už v ESA 95 a bude to určitě v nadcházejícím režimu. Protože je velice eh, důležité, abychom se zabývali hospodářskými politikami a nejenom statistikami samotnými. Stejně tak bych panu Gigoldovi zareagoval na ty opakující se závazky. Samozřejmě tady máme eh, určité mezery. ISO 2010 alespoň eh, osvětlilo eh, řadu těchto podmíněných závazků, které byly postupně přesunuty do nestátních subjektů. Pokud se podíváte na změnu poměru dluhu k HDP po zavedení e ESA 2010, tak uvidíte, že řada subjektů a jejich dluhů byla přesunuta do soukromého sektoru, i když ve skutečnosti to byly závazky veřejného sektoru. Železnice, nemocnice a tak dále. Čili to považuji eh, za pokrok, ale samozřejmě není to eh, zatím eh, statisticky dokonalé. A ta otázka, o které hovoříte, veřejné partnerství eh, soukromého a veřejného sektoru, tak to eh, vůbec nesouvisí eh, s otázkou vládnutí v oblasti statistiky, ale spíš s otázkou transparentnosti. A teď se dostáváme ke konci. Všechny tyhle otázky společně by zajistili, zajistili myslím, aby, že by statistika mohla sehrát dobrou úlohu co by poskytovatele ukazatelů hospodářského vývoje a hospodářské politiky. Ale v evropském systému postrádáme eh, společnou politickou hnací sílu v oblasti statistiky a musíme proto stále častěji využívat složitá pravidla. Je tady eh, prakticky vždycky toto nebezpečí a je tedy třeba eh, získávat, eh, tedy eh, zůstat bdělý. A já opravdu věřím ve vaši pomoc při zachovávání této bdělosti. Děkuji, budeme nadále bděle sledovat situaci Děkujeme za spolupráci s vámi za poslední léta, byla výborná, těšíme se na spolupráci v následujících letech, přejeme se, aby také byla takto výborná. A budeme využívat naše práva e, povinnosti a ten postup, aby byli tři členové z e, Evrop, ze strany Evropského parlamentu. Zatím čekáme na e, poznámky našich koordinátorů. K tomuto eh, postupu uvědomujeme si, jak významné je nařízení o statistikách a jak je důležitá vaše pole působnosti, také sdílím vaše názory. A děkuji vám ještě jednou, pane Vízre. Nyní uděláme dvouminutovou pauzu, předtím než začneme hlasovat. Okay, colleagues, let's start. Vážení kolegové, začneme hlasovat. Kolegové, prosím vás, můžeme zkontrolovat, eh, jak funguje elektronické hlasování. Budeme teď kontrolně hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Je to jen kontrola. Zkoušíme. Prosím, hlasujte.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 Všichni hlasovali, můžeme ukončit hlasování. Tak, je to v pořádku a budeme hlasovat. Je tu zpráva. Nejdříve paní Eliza Ferreira. Než budeme hlasovat, ráda bych velice jasně sdělila jednu věc, protože ono to nestojí v hlasovacím seznamu. Že za politickou skupinu SAD je zcela zásadní, zda v kompromisu A a v kompromisu C ne, opravuje se řečnice, takže v kompromisu A a C slova za předpokladu, že všechny právní prostředky eh, proti takovému to rozhodnutí byly vyčerpány. To znamená, že celé ty postupy, které mohou být využity proti té sankci, by byly vyčerpány než lze implementovat sankce, by to znamenalo, že nemáme žádnou právní jistotu a nemá to smysl, abychom takto stanovili rámec. To jsem chtěla velice jasně sdělit. Možná jsem měla říct dříve, ale je to opravdu eh, věc důležitá pro transparentnost pro další politické skupiny. Tak, abychom se vyjasnili, co bylo řečeno. SAD považuje za klíčové hlasování druhou část kompromisu A. SAD to považuje za klíčové hlasování, tedy to zamítnutí. To jsem chtěl nyní vyjasnit a budeme hlasovat. Budeme o zprávě Case Swinburne o pravomocích Evropské centrální banky uvalovat sankce. Pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 14. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 4. Pro? Proti? Zdrželi se? On od, odpadá, pokud ten předchozí bude přijat, ale on nebyl přijat, takže hlasujeme o čtyřce. Je to tak? Je to tak. Takže hlasujeme. Tak ještě jednou. Čtyři. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to přijato. Kompromisní návrh A. Tam je udělené hlasování. První část. To je bez těch slov, která byla uvedena paní Freirou. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Pro? Proti? Myslím, že to potřebujeme zkontrolovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Ještě jeden kolega má hlasovat. Je to v pořádku a je to přijato. Pozměňovací návrh 19. Tam je ústní pozměňovací návrh, který musím přečíst. takovémto postupu za uvalení sankcí. Je k němu námitka k tomuto pozměňovacímu návrhu ústnímu? Kolik? Máme čtyři poslance, kteří jsou proti. Potřebujeme čtyři. Dva. Tři. Nemáme čtvrtého poslance, takže čtu pozměňovací návrh při výkonu dohledového úkolu nad sbíraním statistikou proces pro sankce eh, souvisí s řešením bankových problémů. Eh, kde pro? Proti? Zkontrolujeme elektronicky. Končím hlasování. Je to zamítnuto jeden hlas. Budeme hlasovat o původním pozměvacím návrhu, kde pro, proti, Zkontrolujeme to, kdo je Hlasujeme elektronicky, eh, jak vypadá hlasování o pozměňovacím 19. Je zamítnut 20. Tam je oddělené hlasování. První část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. Druhá část. Pro, proti? zdrželi se. Zkontrolujeme to elektronicky, zahajuji hlasování. Zamítnuta. Zamítnuta. Pozměňovací návrh 5, kde pro? Proti. Zkontrolujeme to. Zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Přijat. 21. Kdo je pro? Proti zdrželi se, zamítnout. 22 pro, proti, Aha, ten se hlasuje jenom když eh, ne 21, takže už o něm nehlasujeme. Kompromis B, kdo je pro? Ano, o 22 se nehlasuje. Ano, ale pouze pokud 21 by byla přijato, a to nebylo, takže nehlasujeme. Kompromisní návrh B. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Sedm. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Osm pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to přijato. 24 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 25 pro, proti, zdrželi se. Přijat. Kompromis C. Oddělené hlasování. První část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijata. Druhá část. Pro. Proti. Zkontrolujeme elektronicky druhou část kompromisu C. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 11 bude lingvisticky skorigován, pokud bude přijat. Ten text máte k dispozici, kdo je pro proti, zdrželi se, přijat. 12 pro, proti, zkontrolujeme to. Pozměňovací návrh číslo 12, zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijat. 13. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijat. Nyní budeme hlasovat o textu tak, jak byl pozměněn, to je elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Budeme hlasovat o legislativním usnesení. Zahajuji hlasování. Ještě jeden kolega má hlasovat. Končíme hlasování a je přijato. 31 pro, 24 proti, nikdo se nezdržel. Přejdeme k dalšímu bodu a to je ta druhá zpráva. o zhromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se přijat. 5 pro, proti, zdrželi se přijat. 6. Tam je ústní pozměňovací návrh, aby tam bylo may místo shell. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se Přijat. Sedm je stažen. Osm. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Devět. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Deset. Pro. Proti. Zkontrolujeme elektronicky číslo 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 11 a 12 jsou staženy. 13. Pro, proti, zdrželi se. Přijat. 14 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 15 je stažen, 16 pro, proti. Zkontrolujeme elektronicky 16, kdo hm, mm, zahojí hlasování. Už končím hlasování. Zamítnut. 17 pro. Proti. Myslím, že je to většina. No ale zkontrolujeme elektronicky 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, zamítnout. 18. Tam je technická oprava. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijat. 19 a 20 jsou staženy. 1, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 21 pro, proti, zdrželi se přijat. 2, 3 pro, proti, zdrželi se přijat. Elektronické hlasování o takto pozměněném textu zahajuji hlasování. Končím hlasování. 48 pro, 6 proti, 2 se zdrželi. Hlasujeme o legislativním usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 48 pro, 8 proti, zpráva je přijatá. Blahopřeji dvěma zpravodajům. Tímto uzavřeme dopolední zasedání a ve tři se zde opět sejdeme.